Kolegy, vi Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se eh, posadili, abychom mohli zahájit schůzi i z úcty k paní komisařce Fredo Waldner, která přišla včas. Je to její eh, charakteristická vlastnost, že vždy přichází včas. A mm, nebude bohužel s námi moci být déle než hodinu a tři čtvrtě, takže proto vás teď žádám, až zahájíme debatu, abyste se omezili na řečnický čas, který vám bude dán. Ten bude pouze dvě minuty. Prosím, abyste vypustili úvody u otázek a přímo kladli dotazy abychom mohli vést plodný dialog s paní komisařkou. Jménem vás všech chci vyjádřit potěšení nad tím, že zde můžeme přivítat paní komisařku. Vy samozřejmě znáte, paní komisařko, spoustu tváří zde v sále. Pak zde jsou i ti, kteří jsou za tohoto mandátu v tomto výboru poprvé, jako třeba já a chci vám ale věřejně poděkovat za příležitost, kterou jste mi umožnila před dvěma týdny, abychom se sešli ve Štrasburku. Vedli jsme velice plodný dialog, velice zajímavý. A při té příležitosti jsme se dohodli, že se soustředíme na bezprostřední misi a to setkání s partnery ehm, z OSN. Mohla byste nám prosím sdělit více o těchto eh, kontaktech, o těchto schůzkách eh, eh, s partnery z OSN. Bylo zde celá řada důležitých témat, která se týkala Afganistánu, Iránu, Iráku, Blízko středního východu, a bylo by zajímavé, kdybyste nám mohla prozradit o trošku více, než eh, co se k nám zatím doneslo, ohledně nových směrů eh, americké vlády, která došla opravdu k velkému obratu ohledně izraelských eh, izraelského osídlení palestinského území. A poté je tu ještě nová strategie Evropské komise pro Latinskou Ameriku. Chystá se summit mezi Evropskou unii a Eurolatem. A... Takže my bychom velice rádi slyšeli váš názor na všechny tyto věci. Vzhledem k tomu, že já sám si přeji, aby kolegové dodrželi řečnický čas, raději hned skončím, abych také byl takto rigorózní sám se sebou a předám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, milí přátelé. Jsem velmi ráda, že mám tuto příležitost k výměně názorů s vámi. Jde o naše první neformální setkání v novém funkčním období. Velmi se těším na naši spolupráci v nadcházejících měsících. Jak jsme se dohodli s panem předsedou, začnu eh, nejprve stručným přehledem události minulý týden v New Yorku, jak to probíhalo, a potom budu hovořit o eh, sdělení o posílení eh, vztahu mezi EU a Latinskou Amerikou. Toto sdělení má být přijato zítra. Za prvé bych ráda řekla, že jedním z vrcholných okamžiků minulého týdne samozřejmě byl projev prezidenta Obamy před volným schromáštěním. Dotknul se ve svém projevu čtyř témat, která podle mého jsou ústředními tématy pro všechny výzvy, kterými je dnes svět vystaven. A také tyto čtyři věci byly prioritou celý týden. Bylo to nešíření a odzbrojení, mír a bezpečnost, klimatické změny a globální ekonomika. Dovolte, abych se nejprve zmínila o nešíření jaderných zbraní. Zažili jsme skutečně historický okamžik eh, v Radě bezpečnosti s jejím usnesením o nešíření a odzbrojení. Eh, musím říct, že to je velmi pozbudivé, když se podíváme na to, do jaké míry nedávné kroky USA, zejména pokud jde o eh, bilaterální vyjednávání o kontrole zbraní s Ruskem. Do jaké míry tyto kroky vytvořily pozitivnější atmosféru. A doufáme tedy, že příští rok, v roce 2010, až se bude eh, revidovat umlova eh, NPT o nešíření, eh, takže se ta pozitivní atmosféra do toho promítne. Bohužel, jak víme, tu, tu přízní atmosféru trošku eh, narušilo zelení eh, Iránu, že buduje druhé eh, nukleární zařízení ve své zemi, což je opět další porušení rezolucí Rady bezpečnosti. A ten nedávný test raketový byl zase další provokací. Takže to nadcházející setkání v Ženevě bude naprosto kritické pro to, abychom určili, jaká bude odezva mezinárodního společenství a já doufám, že zaznamenáme opět konstruktivní postoje. Pokud je o mír a bezpečnost, to bylo další téma. Konflikt na středním a Blízkém východě samozřejmě byl předmětem velké pozornosti v průběhu týdne, zejména trilaterální setkání mezi prezidentem Obamou, prezidentem Abbasem a premiérem Netanyahuem. 27. Evropská poté toto a vůbec širší kontext projednala s paní ministriní Clintonovou. E, vítáme toto setkání jako důležitý krok směrem ke znovu zahájení e, rozhovoru e, otevření cesty pro komplexní řešení arabsko-izraelského konfliktu, samozřejmě vždy na základě již přijatých usnesení Rady bezpečnosti. Samozřejmě doufali jsme, že to přinese ještě více, ale už to, že se ty dvě strany sešly ve stejné místnosti, to musím říci, že eh, už to byl eh, úžasný výsledek. Paní ministrině Klintnová eh, se domnívala a domnívá, že existuje potenciál pro jednání, která by mohla začít už v nadcházejících několika týdnech. A doufejme, doufejme, že zaznamenáme nějaký pokrok kolem 15. října. V každém případě, jak také uvedla ministrině Clintonová, potřebujeme, aby obě strany se nyní zaměřily na ta hlavní témata, to znamená řešení formou dvou států pro dva národy, Izrael a nezávislou, eh, samostatnou, životaschopnou Palestinu, která s tím, že oba ty státy budou žít vedle sebe v míru a bezpečí. Víte, že také zasedl kvartet pro eh, Eh, Střední a Blízký východ, to bylo později v tom týdnu, bylo to v pátek a v sobotu. Tady se zdůraznila nutnost toho navázat na trilaterální eh, jednání, nebo to, tu schůzku, a přejít rychle k vyjednávání. Všichni se sešli, eh, vši, pardon, všichni se shodli na tom, že je důležité rychle znovu obnovit jednání. Shodli jsme se, že třeba eh, zabránit další šíření osad, eh, kromě přirozeného růstu a ochránit se všech blokativních akcí ve východním Jeruzalémě. Zároveň jsme apelovali na palestinskou samozprávu, aby eh, vyvinula veškeré možné úsilí pro Eh, zajištění pořádku, eh, boj proti extremismu eh, a pobízení k násilí. Jak víte, situace v Gaze je stále velmi složitá a potřebujeme naléhavě usnesení, rezoluci, zejména tedy, aby byla zprochodněna humanitární pomoc, obchodní pomoc a pohyb obyvatel. EU e zcela podporuje americké snahy o mír a doufáme, že ta jednání budou znovu brzy obnovena. Všichni jsme se shodli, že musíme dělat maximum, abychom dostali obě strany k jednacímu stolu a udrželi je tam. Pakistán byl dalším důležitým tématem, spolu s Afghánistánem samozřejmě, ale měli jsme samostatné jednání eh, na summitu přátel Pakistánu. To bylo důležité, důležitá příležitost a možnost pro mezinárodní společenství prokázat naše podporu snahám Pakistánu v boji proti násilnému extremismu a snahám o stabilizaci země. Šefové státu a vlád které tam byly přítomni, se shodli, že Pakistán stojí v popředí mezinárodního boje proti terorismu. To, co se děje v Pakistánu, samozřejmě má dopad na všechny, a to přímý dopad na všechny ostatní země a dění v nich. Takže opět my, jakožto Evropané a mezinárodní společenství, jsme zopakovali eh, svo, své angažma pomoci Pakistánu. Eh, pomoci Pakistánu pardon, eh, v boji proti extremismu a ve snách o zlepšení životních podmínek obyvatel. Dále klimatické změny. Eh, summit o klimatu a poté také schůzka v Pittsburghu. Všichni lídři se tam vyjádřili minulý týden ve smyslu, že v Kodaně bychom měli dosáhnout důležitého výsledku a samozřejmě eh, chceme, aby se stala ráno dohoda o dvou stupních Celzia. A to, co řekli Číňané, jsme také vítali, ale stále ještě zbývá hodně práce. Průmyslové země by měly poskytnout eh, veřejné finance, které jsou potřeba proto, aby rozvojové země mohly eh, čelit nákladům na omezení, změnění klimatických změn a přizpůsobení se. Hovořili jsme o 2 až 15 miliardách eur ročně do roku 2020. S tím, že předpokládáme ovšem ambiciozní, ambiciozní dohodu s Kodaně. Pouze pokud této dohody bude dosaženo, jsme ochotni eh, k tomu financování. Eh, to správnou, ta cesta k, k udržitelné a vyvážené globální ekonomice eh, musí být spojena s úspěšným výsledkem v koraně. Musíme být ambiciozní a Evropa musí být odhodlána přesvědčit ostatní, aby se připojili k našim závazkům. Čtvrtým bodem byla globální ekonomika. Globální ekonomika také správně dominovala diskusi v New Yorku a samozřejmě v Pittsburghu. Eh, také otázka eh, finanční regulace byla vysoko eh, mezi těmi prioritami. Jde o to, aby obnova byla dlouhodobá a aby, byly, aby se řešily kořeny té krize. Ale také jsme hovořili o koordinovanějším úsilí v oblasti rozvoje a o zajištění eh, dosažení rozvojových cílů milénia. K20 učinila důležité závazky eh, na obou těchto polích, ale samozřejmě uvidí se, jak bude vypadat realizace. Tady opět my jako Evropská unie eh, stojíme v čele se svými nedávnými návrhy. A nyní se musíme postarat o to, abychom dostali svým vlastním slibům. Kromě těchto témat, pane předsedo, eh, se také probíraly hm, otázky OSN, například reforma eh, Rady bezpečnosti, jako obvykle, eh, byla tématem. Všichni víme, že je klíčové, abychom je nadále hledali kreativní řešení, ale mezi tím se musíme zaměřit na konkrétní výsledky eh, v různých oblastech. A zde mne velice potěšil pokrok v oblasti rovnosti mužů a žen a eh, vytvoření eh, jednotného efektivního orgánu OSN pro rovnost mužů a žen. To by byl velký krok na cestě k dosažení příslušných cílů. A také během toho týdne proběhla eh, snídaně, kterou jsem spolu eh, pořádala eh, s Africkou unii a OSN. Dále jste byl opět, který organizovala ministrině Clintonová pro ženy ministrině či prezidentka podobně. A dále, dále obeč večeře, kterou pořádalo Finsko a Liberie, tady prezidentky. Musím říct, že ta snídaně byla velice úspěšná. Jsme hovořili o posílení realizace eh, obou příslušných usnesení číslo 1325 a 1820 o ženách a bezpečnosti. Takže chceme eh, dosahovat eh, konkrétních výsledků nadále ještě před tou revizí, která proběhne příští rok na konference OSN. A nyní k Latinské Americe. Zítra, vážení poslanci, vážené poslankyně, budu prezentovat nové sdělení po deseti letech strategického partnerství, která přeznamená deset let partnerství s Latinskou Amerikou. Eh, před eh, jarním summitem v Madridu tedy vyhodnotíme, eh, jak se dnes stojíme a nastíníme cíle, kterými by se měla řídit naše strategie v nadcházejících letech, v době, kdy mezinárodní spojenectví jsou stále důležitější pro řešení globálních výzev já si myslím, že můžeme být hrdí na toto vzkvétající partnerství, které s tímto regionem máme. Takže smyslem sdělení je zdůraznit význam, který my, jakožto Evropané, eh, přikládáme spolupráci s Latinskou Amerikou hledání řešení problémů, jako je hospodářská a finanční krize, klimatické změny, energetická bezpečnost, migrace, boj proti zločinnosti. Doufáme, že toto vše poskytne nový impuls pro naše vztahy, že vyšleme eh, jasný signál vůči našim partnerům ohledně významu, jaký přikládáme tomuto regionu a vztahům s ním a tím také připravíme půdu pro španělské předsednictví. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. okolnosti. Rád bych věděl, do jaké míry tyto okolnosti, jak už jste připomněla, měly eh, dopad na politický, sociálně ekonomický vývoj zemí a jak vypadá integrace v těchto zemích. Mohla byste nám načrtnout jakousi analýzu plánů asociační dohody, která se teď vyjednává? Ještě jsem nečetl to sdělení, které má být zítra eh, uveřejno komisí. Myslím, že Evropský parlament má být na co hrdý, protože došlo k usnadnění jednání a styků s Latinskou Amerikou. Budeme velice eh, rádi, když se bude na to ambiciozní návrh ze strany komise te- tentokrát. Kromě mediace prezidenta eh, Kostariky a dalších nebylo by vhodné, aby přispěl pozitivně a rezolutně také někdo z Evropské unie, abychom našli demokratické eh, řešení, mírové řešení eh, do krize v Honurasu? Dvě minuty, pan Tež dvě minuty. Gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, pan Salafranka už eh, hovořil o tom, jaký má přístup ke sdělení komise. Já ho nezdílím. Nejdříve pro mluvím jako předsedkyně delegace pro Chile, pro vztahy s Chile. Zítra budeme mít zasedání s radou o asociační dohodě. Ráda bych věděla, kde jsou priority komise a které jsou nejdůležitější otázky, kterým se toto zasedání bude zabývat. Chrání duševního vlastnictví, zemědělství a klauzule o zemědělství je dále klauzule pro inovace a rozvoj. Před dvěma týdny se zjistilo, že se Chile rozhodlo pro japonské standardy digitalizace televizního signálu. Trvalo to dva roky. Jak tedy nyní toto Evropská komise hodnotí, komise hodnotí, že se Chile nerozhodlo pro evropské standardy? Ještě ke včerejšímu zasedání. Včera jsme generálního ředitele Mingareliho slyšeli, jak hovoří o rámcové dohodě s Libií. Tato rámcová dohoda pokrývá různé oblasti, tedy téměř všechny oblasti bilaterálních dohod a vztahů. A já z toho mám takový pocit, že se zde jedná o čistě asociační dohodu. O tom hovoří článek 303 smluv. Nevím, na jakém právním základu by ta dohoda byla. Možná, že byste nám to mohla říci. A mohla by tato, tento právní základ mm, zapojovat i parlament? Honorevole Lansdorf, non... Děkuji. Lansdorf, připomínám ně, několik drobností, spíše technických Ehm, technické detaily nikdy nemůže paní komisařka eh, zodpovědět. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. My jako parlament jsme vypracovali doporučení radě, a sice co očekáváme v průběhu toho valného shromáždění. Dosáhlo se spousty úspěchů a došlo ke zcela konkrétním návrhům Šlo tam také o stále čteny, o řádné členy a o jejich funkci. A že řekli jsme také, že chceme dospět k reformě v Radě bezpečnosti. Určitě víte, že je velmi frustrující jet do New Yorku a vidět, jak se tam členské státy hádají a bojují. Já bych se vás rád zeptal, jak tedy vypadá situace v Radě. Eh, jestli jste se situací spokojeni nebo nespokojeni. Myslím, že je to vždycky trochu s bojují. Druhý bod. Eh, hovořila jste o eh, směrnici o, rovno, o revo, reformě rovnoprávnosti. O těchto otázkách se už diskutovalo. Už máme UNFPA, UNIFEM a speciální programy, které se zabývají tímto tématem. Eh, genderová otázka, to je průřezová otázka. Moje otázka je, neměla by to být organizace, která by byla zcela zvlášť a zabývala by se eh, otázkami ženských práv, ženského zdraví a tak dále. Moje další otázka, tam bych rád eh, navázal na otázku Libie. Uh, jak eh, se tedy díváte na otázku revolučního vůdce Kadáfiho v souvislosti s tím, co se zde řeklo včera? Děkuji. Děkuji vám, pane Lamsdorfe. Slovo má paní Luňáček, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, hovořila jste o tom, že Zítra eh, bude prezentována ta evaluační zpráva desetiletých vztahů s Latinskou Amerikou. Já bych eh, se ráda zeptala na něco z této oblasti a převážně na lidská práva. Víme, že situace například v Mexiku je zcela dramatická. Tady v Evropském parlamentu jsme před dvěma nebo třemi lety měli na stole zprávu, která se zabývala vražděním žen a také uh, trestní nečinností, která v Mexiku je. Mě by zajímalo, jaké aktivity byly vyvíjeny z vaší strany, aby zde byly dosaženo eh, pokroku. A to je, jak co se týče vražd žen, ale i celkově vražd v Mexiku a nepotrestání těchto trestných činů v Mexiku. A druhá otázka. Co se dělo z vaší strany v oblasti ochrany lidských práv a ochrany eh, obhajovatelů lidských práv. Jaké pokroky jste dosáhli v této oblasti, protože i eh, obhajovatelé lidských práv byli často utlačováni například různými skupinami, policisty a tak dále. Další otázka. V Latinské Americe je řada států, kteří nedod, které nedodržují dohody o například pracovním právu. Jaké jsou v této oblasti tedy vztahy mezi Evropou a Jižní Amerikou. Co udělala komise proto, aby zabránila porušování těchto dohod? Tyto dohody jsou totiž základem vztahu mezi Evropou a Jižní Amerikou. A další bod, vyjednávání o dohodě o volném obchodě se Střední Amerikou, obzvláště s Hondurasem. Pokračuje toto vyjednávání. V současné době tam proběhl puč legitimní prezident je na brazilském velvyslanectví a já si myslím, že by Evropská unie v současné době neměla pokračovat ve vyjednávání. Děkuji. O 11 vteřin jste přetáhla. Prosím, pan Atkins. Dvě minuty. Chairman, thank you very much indeed. Three quick questions. Děkuji, pane předsedo. Mám tři stručné otázky. Za prvé, Irán jaké úsilí je vynakládáno představiteli EU ohledně spolupráce s Čínou a Ruskem, aby eh, došlo k přesvědčení o tom, že je nutné uplatnit sankce proti Iránu, eh, pokud Irán se nebude chovat dostatečně transparentně podle našich požadavků. Za druhé, byla, byly všeobecně přijaty eh, výsledky afgánských prezidentských voleb a pokud ano, jak co to znamená, že tedy výsledky našeho šetření eh, bylo opomenuto? A jaké dopady má tato situace na Pakistán? Vy jste říkala, že Pakistán má klíčovou úlohu v této oblasti. A eh, my se musíme Eh, snažit tam mm, pomáhat a to, co nezvládáme my ani Spojené státy, to může zvládnout Pakistán. Potom mm, střední a blízký východ. Máte nějaké důkazy, jakékoliv důkazy o jakékoliv produktivní eh, činnosti pana Tonyho Blaira? Děkuji vám, pane Atkinsi. Respektoval jste čas, naopak jste nám umožnil získat trochu času. Pan Mayer, dvě minuty. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> Muchas gracias, doña Benita, por su, por su exposición. Děkuji vám, paní komisařko, za vaši zprávu. Vítám vám zde. Naše politická skupina velice pozorně sledovala průběh eh, summitu OSN. Také jsme sledovali projev eh, prezidenty, prezidenta Obamy a změny v kurzu zahraniční politiky Spojených států. Mezinárodní vztahy musí mít multilaterální eh, charakter a musí být založené na eh, mezinárodním právu. Podle mne Bush ponechal svět méně jistý, méně bezpečný, eh, protože nerespektoval mezinárodní právo. Doufám, že tedy tato myšlenka respektování práva se uchytila. A co se týče Blízkého východu, je neuvěřitelné, že stát uzavře eh, nějakou dohodu eh, a eh, dojde k volbám a nová vláda tuto dohodu nerespektuje, tak jak se stalo v Izraeli. To si myslím, že je naprosto nepřijatelné, protože tak není možné vytvořit palestinský stát, tak jak se přepokládalo v daných dohodách. Vzhledem k tomu, jaká je situace eh, v Hondurasu, a to je opravdu hrozná, Evropská komise a rada eh, vykonali svůj kus práce, bohužel Evropský parlament eh, se sice zabýval možností eh, usnesení, ale tento ehm, převrat ještě nebyl odsouzen žádným usnesením tentokrát v Hondurasu. Doufám, že máme ještě čas na to, abychom tuto chybu napravili. Chci slyšet váš názor protože eh, ve špatné situaci se teď ocitá i Brazílie. Je zapotřebí vyjasnit situaci je tam e, pokus o okupaci brazilské ambasády, nebo co se tam vlastně stalo? Jak máme teď naléhavě jednat? E, co je zapotřebí okamžitě udělat? Můžete nám to sdělit? Příští týden přijede Ernesto Reyes, to je, um, to je člen partizánského hnutí, můžete ho přijmout? Děkuji vám. Ale překročil jste čas. Pan Petering. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, sdílíte názor, že když na Blízkém východě mezi Izraelem a Palestinou nebude mír, bude to mít vážné důsledky na naše vztahy s arabským světem a také s ohledem na dialog kultur. To je tedy moje otázka. Zajímá mě tedy řešení problému mezi Izraelí a Palestinou. Dva nezávislé samostatné státy jako předpoklad pro mírový vztah s arabským islámským světem. To je tedy moje otázka, jestli si dělíte tento názor. Za druhé, mohla byste říci něco více k tomu, co Spojené národy dělají v souvislosti s mírovými procesy na Blízkém východě? Já jsem bohužel přišel o několik minut později, prosím, omluvte mě. Uh, Slyšel jsem o rezoluci Spojených národů, hovořila jste o ní. Co bylo obsahem tě, této rezoluce, nebo co by mohlo být? Rád bych řekl, že pokud se někdo cítí zavázán dodržovat lidská práva, měli bychom vyjádřit náš nesouhlas tím, když je nedodržuje. Bene, allora finito il primo round di... My jsme ukončili první eh, kolo dotazů a předáme slovo paní komisařce Frerovaldner. waldner Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zaznělo zde mnoho dotazů, týkaly se celého světa, začnu s některými a pak budu pokračovat. Nejprve první otázce pana Salafranky o Iránu. E, ano, domnívám se, že v těch různých kolech, která proběhlo, jednou například e, v G8, jiná kola zase v G20, e, samozřejmě problematika Iránu eh, stála v popředí a kladli jsme se otázku, co činit v současném okamžiku. A odpověď byla, že máme vlastně dvojí cestu, dvojí přístup. Jak víte, Javier Solana pojede začátkem října eh, na ta další setkání a eh, nová americká vláda řekla, že pokud Iránci zvolí rozevřenou pěst, tak to nazval prezident Obama, tak potom, pokud tu pěst tady otevřou, tak potom bude možnost dialogu. Takže eh, dialog samozřejmě je možný, eh, ale Irán, Iránci do toho musí vstoupit. A já jsem to zmínila i ve svém projevu, že bohužel Irán nyní veřejně přiznal, že existuje eh, druhé tajné nukleární zařízení pro obohacování uranu. To je potom samozřejmě velmi složitá situace. A proto zároveň Eh, s dialogem se musíme zamýšlet možná nad zostřením sankcí. A myslím, že ruský prezident Medveděv eh, dal jasně najevo, že nyní i Rusko eh, už je zastáncem tvrdší pozice. Ještě jsme se tam úplně nedostali. Myslím, že by to bylo i příliš brzy, protože ten dialog právě začal běžet. Ale je rozhodně pravda, že ta trpělivost prostě bude jednou vyčerpána pro vedení dialogu. Takže to je moje první odpověď a tím je vyřešen Irán. Druhá otázka se týkala Latinské Ameriky. Tady bych ráda uvedla, že jsem velice ráda, že jsem zažila těch deset let partnerství a děkuji vám za vaše slova, pane poslanče. Samozřejmě je vám jistě zřejmé, že není možné, abych vám není poskytla veškeré podrobnosti o tom sdělení, tak se to eh, nedělává. Samozřejmě třeba nejprve to sdělení přijmout v komisi, ale zároveň chci říci, že to bude možnost hluboké podrobné spolupráce s Latinskou Amerikou. Už proběhla řada kroků, nyní chceme lepší politický dialog eh, a také eh, také řešit sektorové záležitosti, všechny ty moderní výzvy, energetickou bezpečnost, klimatické změny. A také jste zmiňovali, že bude ustavena zvláštní nadace pravděpodobně, která bude založena, alespoň doufáme, že by mohla být založena na summitu v Madridu a také bude existovat eh, nějaký zvláštní nástroj, facilita, s tím, že tady si uvědomíme, že potřebujeme eh, dělat více, zaštítit to více finančními prostředky, ať už jde o řešení problémů v oblasti energetické bezpečnosti, změn klimatu a tak dále. Ale prosím, pochopte, že eh, nemohu zacházet dále do těch podrobností, protože jinak by mi nepřišli ani žádní novináři zítra na tiskovou konferenci. K Hondurasu. No, ano, ale bohužel novináři jsou zde přítomní. Kdyby to bylo uzavřené zasedání, mohla bych hovořit otevřeněji. Ale jestli pochopíte, že novináři si tyto informace okamžitě odnesou. K Hondurasu. Myslím, že všichni máme pocit, že ať už se stalo cokoliv, jediné reálné řešení pro Honduras je dialog eh, ze San Jose a také návrh Oskara Ariose. To je mm, ještě důležitější než kdy jindy. Samozřejmě volby, tak říkají, by mohly být eh, na obzoru, ale eh, ty volby také budeme moci akceptovat pouze, pokud budeme mít nějaký pozitivní výstup z toho dialogu. Samozřejmě víme, že ta nová situace, kdy pan prezident Zelaya je na brazilském velvyslanectví, tak to tu situace dále komplikuje. A mohu jen říci, že my, Evropská unie, jsme samozřejmě naprosto solidární s těmi, kdo chtěli poslat velvyslance zpátky, ale teď už to není možné. Takže bude třeba o tom jednat, ale v současné situaci ať jednáte s kýmkoliv a tak říkáme jasně a proběhlo i eh, separátní zasedání Hondurasu, že nyní se především snažíme eh, podpořit pana prezidenta Zelaju a zajistit eh, fungování mm, dialogu se San Jose, nalézt nějaké řešení, ty benchmarky jsou nastaveny. Nyní Chile. Musím říct si, že Chile je jednou ze zemí, s níž se naše vztahy rozvíjí opravdu rychle a dobře. Pracujeme eh, na přidružení pro eh, inovace, jak tomu říkáme, to už bylo téměř dokončeno. Tato dohoda se zaměří především na energetiku a zejména na obnovitelné zdroje a no také na vzdělávání, což je způsob, jak ukázat, že naše vztahy jsou opravdu úzké a že s touto zemí z Chile můžeme široce spolupracovat. Čile eh, se nám opravdu přibližuje, přibližuje, myslím, že ta země se to přeje a my se snažíme také dělat maximum. Doufáme, že v předvečer nalezení dohody mezi Chile a EIB, eh, že tady se nám podaří to řešení nalézt brzy. Eh, k evropským televizním normám musím říci, bohužel, že tady jsme prohráli s Brazílií a myslím, že jsme na tom opravdu tvrdě pracovali, včetně mne osobně. Ehm, působili jsme na různé země, snažili jsme se spolupracovat v této věci s prezidentem, eh, s ministry, s konkrétně odpovědnými ministry. Ale jak víte, eh, v Brazílii platí japonské normy a Brazílie také velmi výrazně lobovala v celém regionu a tak Chile nakonec eh, dospělo k tomu, že bude preferovat regionální řešení. Samozřejmě pro nás to není úplně fantastický výsledek. Libie. Tady bych ráda řekla nejprve, že Libie je jediná země, kde jsme vlastně ani neměli vůbec žádnou smluvní dohodu. A proto jsme se snažili vypracovat a víte, že jsem to slibovala, když konečně byly osvobozeny eh, bulharské zdravotní sestry a palestinský lékař, že to dám do rady, eh, že získám mandát a pokusím se to zprůchodnit. A to se stalo. Eh, rámcová dohoda pro Liby je pro nás také nyní klíčovým cílem. Chceme zapojit Liby v celé řadě otázek, v celé řadě problematik a také rozvíjet nějaký podstatnější, zásadnější politický dialog a hospodářskou rozvojovou spolupráci, včetně spolupráce pro Afriku. Eh, jak víte, otázky GLS mají velký význam a je stále ještě dosti obtížné dosáhnout eh, především té readmisní dohody, kterou bychom si všichni přáli, eh, tak aby se mohla řešit také otázka uprchlíků. Pokud právní základ, musím říct, že je ještě předčasné eh, hledat právní základ. Až, na, až v závěru jednání a na základě obsahu té dohody vystoupíme s návrhem, který poté bude muset projednán a přijat radou. A samozřejmě se to bude odvíjet podle toho, zda bude ratifikována Lisabonská smlouva. Pokud ano, tak v tom se hraje zásadní roli i Evropský parlament. Zatím je tady situace takováto, zatím jde o uprchlíky a readmisní dohodu, e, to nám zatím stěžuje situaci a práci, ale pokud jde o zbytek, tak ta vyjednávání běží velmi dobře. Pokud o reformu Rady bezpečnosti, to, co jste říkal, pane Lambsdorfe, Samozřejmě to je stále jedno z klíčových témat a samozřejmě bychom byli vděční za řešení, ale zároveň víme, že eh, v rámci rady, ptal jste se mě na můj názor, v rámci rady stále ještě nemáme jednotné stanovisko, takže já myslím, že stanoviska členských zemí se nějak neposunula. Myslím si, že jediné, co jsme dosáhli, že prakticky všechny členské země nyní akceptují, že potřebujeme širší zastoupení. A myslím, že to eh, vnímáme už třeba na G20, kde vidíme, že země BRICS tam jsou. Ale samozřejmě souhlasím, že to nestačí. A eh, je to škoda, protože mnoho z těchto zemí se připadá vyloučeno a proto někde nejsou tak vstřícné, jak by měly být. Dále, pokud jde o práva žen, eh, já osobně eh, spolupracuji s těmi různými eh, odbory, s paní De Giro, s, se zástupcem generálního tajemníka, s Unifamem a podobně. Já myslím, že vždy záleží na že to vždycky závisí na povaze toho člověka, který mm, se tam objeví. Já Chceme tedy tuto novou strukturu protože chceme, aby ty příslušné rezoluce 1325 a 1820 tady skutečně byly uvedeny v praxi. Ty, ta usnesení jsou kvalitní, ale chceme, aby se nyní skutečně prováděla. Zejména například eh, pokud jde o řešení eh, v situacích po konfliktu, nebo dokonce i vyjednávání, kde, kde vidíte ve světě ženské vyjednavačky skoro nikde. A například v Africe, ve Rwandě třeba více jak 50 členů vlády, no dokonce myslím, že i přes polovina poslanců v parlamentu jsou ženy. Takže po konfliktu eh, tam pochopili, že je potřeba ženy zapojit. A také ještě co děláme, pomáháme lidem, nebo pardon, pomáháme ženám s budováním kapacit. Vím, že to eh, podnikaly některé členské země, moje země například, pan Motisto, jakožto ještě ministrině zahraničí. A jsem velmi ráda, že tady skutečně jsme posílili kapacity žen, dnes se to prokazuje. Takže já jsem pro tuto strukturu, pokud bude skutečně koordinovat činnost těch ostatních eh, orgánů. Není Kadáfiho projev. Musím vám skutečně odpovídat. Děkuji. Paní Lunáček. Pokud je o Mexiko. S Mexikem máme dlouhodobý politický dialog a také dialog o lidských právech. To si myslím, že je důležité. A také jsme v rámci těchto dialogů vždy hovořili o vraždách žen, o beztrestnosti. A musím říct, že Mexiko toho mnoho vykonalo. Spolupracujeme s Mexickým ministerstvem spravedlnosti. Pracovali jsme eh, na tom, aby se zlepšila práce policie. Takže tady alespoň doprovázíme tento proces opravdu bezprostředně. Bohužel stále ještě přetrvává beztrestnost ve velkém měřítku, to je velice složitý problém. Vždy od Mexičanů slyšíme, že to platí především v příhraničních regionech, kde je velká trestná činnost, tak víte, obchodování s drogami a Mexiko eh, bojuje tedy s trestnou činností spojenou s drogami a je to opravdový boj, který není snadný. Také pokud je o lidská práva, eh, respektive obhájce lidských práv. Eh, to je něco, co také řešíme s Mexikem v rámci toho dialogu od začátku a nyní dáváme více prostředků na obhájce lidských práv všude ve světě, protože to je podle nás velmi důležité. To tež platí pro Mezinárodní organizaci práce. Samozřejmě je pravda, že ne ve všech zemích eh, se plně respektují normy Mezinárodní organizace práce, ale alespoň vedeme stálý dialog a musíme ji vést o těchto věcech. A samozřejmě někdy, v některých případech, například eh, ve Střední Americe, to byla jedna z klíčových otázek, kvůli kterým jsme vlastně šli do toho vyjednávání. Nakonec se nám nepodařilo eh, dosáhnout všeho, ale něčeho ano. Pokud je o Střední Ameriku opět a Honduras, jak víte, chceme samozřejmě dosáhnout eh, dokončení našich jednání se Střední Amerikou to, co nejrychleji. Eh, jakmile se dořeší otázka banánu, já doufám, že v Ženevě, eh, který vede Kathy eh, Ashton, naše komisařka pro obchod, eh, ona vede právě v této chvíli, tak doufám, že tato jednání budou mít nakonec pozitivní výsledek. Potom se vrátí otázka Hondurasu. A bude třeba tedy se zamýšlet nad tím, jak to vyřešit. Existují různé alternativy, rada ještě nerozhodla, je možné, že Honduras tam vůbec nebude, nebo zvolíme nějakou pragmatickou pozici, kde například bývalý člen eh, eh, nebo poslanec, který by byl eh, akceptován stávající vládou, by se toho účastnil. Ale zatím to tedy nebylo jasně předloženo, takovýto návrh. Dále Irán, tam už jsem, myslím, zareagovala. To je stejná otázka jako ta, na kterou jsem už odpovídala. Myslím si, pane Atkinsi, že jsou vyvíjeny snahy, abychom do toho více zapojili Eh, Rusko a Čínu, eh, ale nyní je tady právě, není nastala ta chvíle pro dialog a uvidíme, zda z toho něco vystane. K Afganistánu eh, volby zatím nebyly plně uznány. Já si myslím, že co je důležité, je, že jsme tam měli pozorovací misi. Jak víte, musela jsem to organizovat za opravdu obtížných eh, obkolností. Váš bývalý kolega generál Morion odvedl skvělou práci, jsem na něj velmi hrdá, ale zároveň eh, jsme samozřejmě zaznamenali, že ty volby byly uh, sfalšované. Takže musíme žádat Afghánistán alespoň o to, aby se řídil svými vlastními právními normami. To znamená, je tam volební komise, komise pro stížnosti na volby a tato komise musí nyní projednat každou stížnost, která byla zaregistrována. Tento proces ještě běží. A to ještě tedy není dokončeno a poté se budeme muset rozhodnout, jak naložíme se závěry této komise. A pak uvidíme, jak je možné spolupracovat s afgánskou vládou, protože to je vlastně další nejdůležitější otázka u naší strategie. Co můžeme učinit proto, abychom tu strategii posílili, zlepšili jak víte, existuje nový dokument, který eh, Rada a komise vypracovávají ohledně Afganistánu. Chceme pracovat více na rozvoji venkova. Chceme také samozřejmě tím eh, omezit produkci opia a drog, ale také chceme posilit v oblasti rozvíjení kapacit, eh, budování státu a tak dále. A pokud je o Pakistán, tady bych ráda řekla, že velice správně zmiňujete, já jsem také zmínila, že Pakistan samozřejmě je jednou z klíčových zemí. Eh, také jsme pozorovali volby v Pakistánu. Eh, pan Gáler byl naším hlavním, eh, byl šéfem tady té pozorovací mise. také to proběhlo ve velmi obtížných podmínkách, ale nyní tam máme demokratickou vládu, která se snaží dělat maximum. A myslím si, že Pakistán dosti úspěšně Eh, řešil eh, nepokoje v oblastech ovládaných Talibánem. A dnes samozřejmě musíme dát Pakistánu všechnu eh, maximální možnou podporu, aby byl zajištěn stabilní dlouhodobý vývoj. My na komisi se skutečně snažíme činit maximum a budeme v tom i pokračovat. U všech těch nutných témat, jako je vzdělání, jako je opět budování kapacit, rozvíjení kapacit, to je důležité ve všech těchto zemích, dále budování státu pomoc v oblasti systému eh, zdravotnictví, rozvoj venkova a tak dále. Mohu vám jenom říci, že mě jakožto komisařce pro vnější vztahy, jedna věc, která mi často chybí, jsou eh, finance. Pro všechny tyto činnosti bychom potřebovali více finančních prostředků. Takže budeme se muset zamýšlet nad eh, objemem finančních prostředků v kapitole 4. Teď je na to ještě brzy, ale již nyní to říkám. Pokud je o Blízký a Střední východ, tady bych obecně chtěla říci, e, konkrétně jste zmínil Tonyho Blaira, já vám mohu říci, že já podporuji úřad Tonyho Blaira, protože ta hospodářská složka e, toho, co dělá, to spadá do jeho mandátu, je velmi důležitá. E, víte, co si to žádá. Já s ním jsem v neustálém kontaktu s jeho úřadem ale eh, no, také naši lidé dělají podobné věci. My se chceme pokusit eh, zprovoznit eh, projekty, programy, aby se zlepšil přístup, aby se zlepšil pohyb osob. Jde o to odstranit každou blokádu na každé silnice. Silnici, to je detailní, obtížná, náročná práce a musím říci, že alespoň část toho se podařila. Na eh, západním břehu Jordánu dnes máme 7% růst a to ukazuje palestincům, že eh, tady existuje určitá šance, pokud samozřejmě se oni sami budou snažit bojovat eh, s, s malou bezpečností. Takže pak tady bude šance pro rozvoj a to by mělo dát také více síly prezidentu Abbasovi. Tak, teď panu Peteringovi. Předu do něčiny. Máte úplnou pravdu. Souhlasím s vaším názorem. Když nebudeme mír, mít mír, bude to mít eh, vážné důsledky. No, bude to mít vliv na vztahy mezi arabskou kulturou a námi, ale celkově na všechny oblasti na Blízkém východě. A proto je bezodkladně důležité a nutné, abychom udělali vše, a už to děláme dlouhé roky, abychom obě strany dostali zpátky k jednacímu stolu. Všichni víme, že je to velmi obtížné, víme, že osídlovací politika bohužel bude ještě pokračovat, že v tomto tématu ještě nedošlo ke sjednocení a, a že se nezastavily osídlovací snahy, že tam pokračují i americké snahy, že se zkrátka nadále musíme pokoušet najít řešení, které přivede obě strany opět k jednacímu stolu. Doufám, že se 15. října něco pohne. Je to důležité a správné datum. My jako kvartet jsme se postavili za tento názor. A rezoluce Spojených národů, kterou jsem zmiňovala, všechny ty rezoluce jsou zkrátka rezoluce, které všechny znáte, nejsou vůbec nový, je to 242338. 13, 97 a ještě další dvě. To jsou tedy ty, ve kterých je řečeno všechno. Ale nám jde teď o to využít té energie, kterou máme. Nová americká administrativa nám ji totiž poskytuje a to totiž říkáme i Izraelcům, ale i prezidentovi Abbasovi. Děkuji, pane předsedu. Jo, eh, stata. Děkuji vám, paní komisařko. Hovořil jste velice přesně, stručně, konkrétně. Ještě vám chci jednou připomenout i do dalšího kola debaty. Prosím, eh, nepředkladejte více než dva dotazy najednou, protože eh, paní komisařka musí mít také eh, čas na odpovědi. Na dvě minuty, pan Kaler. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Děkuji vám, paní komisařko. Já vám srdečně děkuji za to, co jste řekla k Pakistánu. Je velmi dobré a důležité, že budeme zemi operativně sledovat a budeme mít programy follow-up až do té doby, než se tam obnoví demokratické struktury a že budeme dále posilovat. Myslím, že je to zcela důležité. V souvislosti s Afghánistánem si kladu otázku, jestli za předpokladů, které zde máme, bychom skutečně mohli používat metodu pozorování voleb, kterou používáme a jestli tam skutečně můžeme zajistit určitou kvalitu. To mě tady zajímá, co si o tom myslíte. A ještě chci zmínit jedno téma, které se týká našeho sousedství. Už nějakou dobu vedeme vyjednávání o nové dohodě s Ukrajinou. A jak všichni víme, začátkem příštího roku se tam budou opět konat volby. Takže se vše koncentruje teď na toto téma. Plánuje se ještě tento rok konec vyjednávání s touto zemí, anebo kde se v těchto vyjednáváních v současné době nacházíme. Děkuji vám. Eh, Děkuji také za to, že jste respektoval čas. Pan Rouček. Musím ještě poznamenat, že jsem uzavřel eh, seznam řečníků. 16. Minus jedno. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě stručné otázky. Irán. Že záleží na americké vůli k dialogu na jedné straně, ale jsou to také problémy eh, s obohacováním uranu až zkouškami střel na druhé straně. Teď si ještě mluvit o občanské společnosti v Iránu, protože se obávám, že v následujících dnech a týdnech budeme hovořit jen o sankcích a naprosto zapomeneme na občanskou společnost. Chtěl bych tedy znát váš názor na eh, otázku občanské společnosti. Za druhé, jsou tu, tu určité pozitivní vývoje mezi Tureckem a Arménií. Můžete nám také k tomu něco říct? Abyste nám sdělila, co děláme, jak pomáháme, můžeme udělat něco víc? Děkuji vám, pane Roučku. Slovo má pan Kelam. Thank you very much. Děkuji. Paní komisařko, já sdílím vaše obavy ohledně zpráv z Iránu. V posledních dnech mezinárodní tisk nám přinášel dosti smutné cynické zprávy ohledně kontrole dalšího vývoje. Vy jste nám právě teď sdělila, že hm, to ještě není že jsme se ještě nedohodli na sankcích. A zdá se, že doposud režim v Iránu nastoupil takovou cestu tak rychle, že je o krok před námi. Já se tedy ptám, eh, mysleli jste také na možnost, že za pár let tu bude nová situace, které bude muset čelit, a to, že Irán bude mít eh, zbraně hromadného ničení a také střely, kterými je bude moci vysílat. Jak budeme na to reagovat? Druhá možnost je trochu pozitivnější. Myslím, že je třeba se připravit na všechno. Před 20 lety si se nikdo dokázal představit, že sovětský svaz se rozpadne, že zmizí. A stalo se to. Eh, demonstrace v letošním roce jasně ukazují, že iránský režim je velice křehký. Takže eh, se chci vrátit k tomu, co říkal pan Rouček jak se zachováme k iránské občanské společnosti, jak je morálně politicky podpoříme. Děkuji, pane Kelame, slovo má kole, kolegyně Bockurt. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také za to, že můžu jako předsedkyně Středoamerického výboru položit otázku. Rada bych věděla něco o Hondurasu. Máme tady totiž krátkodobou a nedlouhodobou strategii a proto by mě zajímalo, co se zde konkrétně dělá. Neustále vidíme v televizi, jak je tam potlačováno a utlačováno obyvatelstvo a svoboda tisku a tak dále. A já se tedy tam hovořila jste o vyslancích kteří do toho byli zapojeni, anebo potom ne. Potom jste hovořila o technických aspektech, asociačních dohodách, ale o čem jste nehovořila je, jak se ta asociační dohoda použije jako prostředek nátlaku k tomu, aby zde bylo krátkodobě možno nalézt nějaké řešení, abychom pomohli prezidentovi Ariasovi, abychom zkrátka vytrvali v tlaku, který vyvíjíme. Ráda bych od vás slyšela něco více k tomuto tématu. Grazie. Eh. Děkuji. Paní Gubosku, slovo má pan Brok. Minuty. Eh, frau eh, Kommissarin. Paní komisařko, dovolte mi položit dvě krátké otázky. Ta první se týká Afghánistánu. Ta nás zajímá zde všechny. I po problémech, ke kterým docházelo v souvislosti s volbami nám to možná ukazuje hranice našich cílů. Původním cílem bylo e, jít do Afganistánu, abychom skoncovali s Al-Qaidou. Všechny ostatní cíle vystaly později. E, není na čase mm, popřemýšlet o změně cílu, abychom celou tu věc mohli jednou ukončit. Ten druhý bod, který chci zmínit, je zajímavý vývoj v otázce raket, odzbrojování mezi Spojenými státy a Ruskem. Týká se to České republiky, Iránu, Polska, ale také otázek obecného odzbrojování a vyjednávání o něm. I zde už neexistuje přímý tlak na rozšiřování NATO. NATO. Na to přímý vliv na sousedskou politiku Evropské unie a na možnosti rozšířit určitý prostor vyjednávání v těchto otázkách, tak abychom mohli postoupit i v otázce Ruska. Grazie, onorevole Brock. Děkuji vám, pane Broku. Slovo má pan Van Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat paní komisařky také na Irán. Mnoho eh, let nás Irán podváděl, vyrábí eh, jaderné zařízení. Teď k tomu máme důkazy, jaké sankce opravdu mohou vynaložit tlak na Irán. Samozřejmě, že sankcí může být mnoho, ale můžete nám konkrétně říct, co by zapůsobilo? myslím, že bychom měli pomáhat palestincům k tomu, aby mohli žít normálním životem. Ale součástí toho je i boj proti terorismu. Je třeba podporovat palestinský běžný život, ale zároveň bojovat proti terorismu na tomto místě. A co byste nám řekla k Hondurasu? Želaja byl první, kdo porušil ústavní pořádek. Samozřejmě to ještě nebyl důvod k tomu, aby se uspořádal převrat. Ale Eh, jde o to, aby eh, volby v listopadu byly co možná nejúspěšnější. Pak se uvidí, zase může prezident vrátit na místo nebo ne. Děkuji, pane Van Balene. Kolegyně Kille Nielsen. Merci. Je Děkuji. Já bych ráda položila otázku, která se zatím ještě nezazněla. Jde o vyšetřovací výbor um, OSN, který vede, jak víte, um, soudce Goldstone, Richard Goldstone. Tento výbor pro zprávu o událostech um, z ledna 2007 v pásmu Gasy cituji, e, odpovídá to e, válečným zločinům a v některých případech dokonce za určitých okolností e, zločinům proti lidskosti, kterých se dopustila izraelská armáda. Vyšetřovací výbor žádá svrchovaný stát Izrael, aby zahájil nezávislé vyšetřování v souladu s mezinárodními kritérii pro tato porušení práv a aby, v průběhu, aby během 6 měsíců, do 6 měsíců představil výsledek tohoto vyšetřování a také jaké kroky hodlá eh, eh, izraelský stát eh, podniknout vůči pachatelům těchto činů. Hovoří tam také o řadě porušení lidských práv ze strany Izraele. Žádá se osvobození, osvobození vězňů, také řady dětských vězňů a také členů Palestinské legislativní rady. Eh, víme, co učinila v humanitární oblasti Evropská unie, aby zmírnila utrpení palestinců. Ale otázka, kterou vám chci položit, paní komisařko, je, co jste učinila nebo co učinila Evropská unie v rámci svých eh, vztahů s izraelskými orgány, aby eh, se podrobili očekávání vyšetřovacího výboru OSN. Co hodlá učinit rada? Ehm, projedná tuto zprávu? Doufáme, že ano a budeme eh, moci zaznamenat začátek konce éry beztrestnosti. Děkuji. Děkuji paní Kelincen. A na závěr druhého kola promluví pan Van Norden dvě minuty. Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Vítám zde paní komisařku. Jsem velice rád, že jsme si mohli vyslechnout dobré zprávy o transatlantických vztazích. Chci zeptat na něco jiného, na Sri Lanku. Prochází velice obtížným um, obdobím po eh, té, co porazila eh, teroristické hnutí. Je třeba pomáhat eh, Tamilcům jsou tu tamilci, kteří původně žili na území, které bylo ovládáno teroristickou organizací. Samozřejmě, že zde máme eh, určité obavy o dodržování lidských práv, dochází k soudům. Eh, a eh, tamní úřady se snaží identifikovat teroristy. My bychom měli pomáhat všem eh, celoněnům prostřednictvím demokraticky eh, zvolené vlády, ale místo toho se zdá, že jejich život je čím dál tím eh, složitější, že všechno hraje do noty teroristům. A místa, kde, mm, která byla ovládána teroristy, jsou dosud kontaminována takovým chováním. My bychom Měli tedy poskytovat více pomoci, eh, více humanitární pomoci, ale tím, se, tím můžeme rozbít vztahy mezi Sri Lankou a západními demokraciemi, protože se um, zájmy rozjedou různými směry. Eh, paní komisařko, já bych byl rád, abychom postupovali pozitivně a konstruktivně. Děkuji, pane Van Ordené. Slova paní komisařka na druhé kolo odpovědi. Děkuji. Eh, první otázce pana Galera. Co se týče té metodiky, myslím, že pan generál Morion se pokoušel použít stejnou metodiku, jak je obvyklá. Všichni víte, že je velmi obtížné postupovat převážně na, jih, na jihu a na východě. A museli jsme eh, proškulit eh, myslím, že to bylo 8 tisíc místních občanů, kteří byli proškoleni. Přesto bylo, byla volební účast na jihu a na východě zcela nízká. Proto nám to poskytlo zcela nejednotný obrázek na severu a na západě. Na západě vysoká volební účast, v těch druhých ostatních částech nízká. Pak jsme také zjistili, že existuje ještě celá řada nerovnoměrností a bylo potom vlastně jenom možné uh, že Afgánci sami si stanovili určité zákony a ty sami prosazovali. To je to, co jsme vlastně požadovali a stejně tak pan generál. A totiž, že tyto volby eh, jsou teď kontrolovány komisí pro posuzování voleb. Ještě to není zcela hotové, takže se ukáže teprve v budoucnu, jak to ve skutečnosti dopadlo, jestli v prvním kole vyhrál skutečně prezident Karzaj, jestli z toho můžeme vycházet, a nebo jestli musíme vycházet z toho, že by došlo k druhému kolu voleb, anebo že bychom se pokusili s vládou dojít k nějaké shodě. Samozřejmě máme zde spoustu myšlenek a nápadů, jak to udělat, s panem prezidentem Karzajím nebo s panem premiérem Abdulou, ale to ještě není jisté, jak to bude probíhat. Sami víte, že závěrečná zpráva bude vydána teprve později. Více k tomu bohužel nyní nemůžu říci. Byla jsem v kontaktu se všemi orgány a Můžu potvrdit, že metoda byla dodržována tak, jak je obvyklá, pokud se nám to jen mohlo podařit. K té otázce Ukrajiny Ráda bych řekla, že právě před dvěma lety, tedy před dvěma dny, tedy ještě v New Yorku jsem byla na trojce Evropská unie Ukrajina. Hovořili jsme tam samozřejmě i o té dohodě, o které jste hovořil. K tomu vám mohu říci, že otázka dohody o volném obchodě v žádném případě nebude uzavřena do konce roku. To vím zcela jistě, i když by si to Ukrajinci přáli. Možná, ale ukončíme do konce roku ten, tu politickou část vyjednávání. Před Vánoci eh, bude schůzka na vysoké úrovni a tam se pokusíme uzavřít jednání, pokud to jen může. Potom, jak víte, budou volby jestli před volbami bude možné uskutečnit parlamentem některé reformy, to není tak pravděpodobně. A myslím, že Ukrajina na to nahlíží do určité míry ukrajisty, eh, realisticky. Co se týče občanské společnosti v Iránu, pane Roučku. Samozřejmě my se snažíme maximální měrou eh, udržet dialog eh, s iránskou občanskou společností. Snažíme se zaměřovat na, řekla bych, necitlivé oblasti, jako jsou drogy, uprchlíci, kde máme společný zájem my, Irán, my a Iránci. To je jedna věc a pak samozřejmě eh, existují další projekty. Jak víte, snažíme se postupovat eh, zároveň v několika oblastech, eh, konkrétně pokud je o televizi a a média. Eh, u televize máme webové stránky ve Farsi, v perštině tady, a dále eh, studentské výměny. Eh, Erasmus Mundus, ten je přístupný i Iráncům, to si myslím, že také je důležité. A čas od času se konají i návštěvy žurnalistů a kde je to možné, spolupracujeme i s nestátními hráči. Tím jsem zareagovala i na otázku pana Kelama. Takže toto všechno se snažíme v co největším objemu provádět. Tak víte, pan Mingarelli Eh, můj generální, eh, zástupce generálního ředitele navštívil Irán a snažil se eh, otevřít dále tyto projekty, ale Irán je neakceptoval. Takže to je opět jedno z těch komplikovaných témat. Nyní k Turecku a Armenii. Chci říci, že jsme velice rádi, že jsme zaznamenali určité otevření, zejména ty první diplomatické výměny ale všechna tato jednání a tyto dohody eh, poté také budou muset být ratifikovány. Takže já předpokládám, očekávám, že to, co eh, se objeví na papíře, eh, nevstoupí hned v platnost, ale je to velmi, velmi dobrý krok vpřed. A zároveň samozřejmě také říkáme Arméncům, já jsem se sešla i s azerbajdžanským premiérem, eh, pardon, ministrem zahraničí, takže my eh, jim říkáme také, že eh, chceme vidět eh, dohody a kroky vpřed, pokud je o náhodní Karabach a dohodu tedy mezi Armenií a Azerbajčánem. No ano, vždy jde o ty detaily, to je často nejobtížnější doladit potom ty konkrétní podrobnosti. K panu Kelamovi a Iránu. Irán vlastně do svým způsobem udával tempo, ano, ale mezi tím v Iránu proběhly volby. Před volbami jsme vlastně všichni věděli, že prostě nic nezmůžeme. Eh, dnes víme, jak byly komplikované volby a ta situace kolem nich a ty dopady. Ale myslím si, že dnes musíme dát šanci tomu dialogu. Samozřejmě všichni bychom byli velmi rádi za pozitivní výsledek, eh, i když víme, že to bylo velmi pomalé. Ale poprvé jsme dostali odezvu od Iránu. Samozřejmě ta odpověď byla velmi obecná a také poprvé jsou američané ochotni eh, si sednout k jednacímu stolu s Iránem. To je po osmi letech opravdu změněná situace a toto také Irán vždy žádal. Takže já si myslím, že to je skutečně výrazný posun a uvidíme, co vzejde z těch jednání. Také víme, že musíme být trpěliví, ale zároveň víme, že v ten pravý okamžik musíme ukázat, že naše trpělivost není nekonečná. A proto se chystají sankce. Jaký druh sankcí? Například zmrazení aktiv, to je velice důležitá část. Potom rozšíření eh, zákazu vydávání víz pro více osob tedy. Tyto věci je třeba připravit. My samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Ale nyní začneme eh, uvádět eh, v realitu novou politiku, která ještě se byla změněna, ale zatím nepřinesla žádné plody. Máte pravdu té druhé otázky, že ty demonstrace ukázaly, že eh, iránská společnost je hluboce rozdělená, jak se to správně nazval. Vy možná víte lépe než já, jak se můžou události vyvíjet pod velkým tlakem. Víme, že v Iránu existuje obrovská represe a pro mě je velmi obtížné říci, zda v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém hledisku či horizontu může vést k nějaké nové situaci. Ale jsme všichni demokraté, takže doufejme v demokracii. V Hondurasu a paní Boskurt, co konkrétně tam děláme? Eh, dohoda o předružení s Hondurasem eh, v tuto chvíli není skutečným nástrojem pro vyvíjení tlaku všechny středoamerické země a konkrétně Kostarika, ale i další, skutečně chtějí tu dohodu. E, myslím, že také španělští kolegové doufají, že za španělského předsednictví se to podepíše, ale zaprvé třeba dořešit tu otázku banánů. To je otázka obchodu, velice složitá a ta vyjednávání obchodu včera a předevčírem z e, AKT proběhla. Nyní se bude jednat s latinskoamerickými zeměmi a tady zase máme Panamu. To není snadné. Vím, že paní komisařka Eštnová také letěla do Washingtonu, protože ona je to také záležitost Čikity, jak všichni víme. Je to prostě komplikovaná obchodní otázka. Já nejsem komisařkou pro obchod, ale vím, že to tady hraje velkou roli a je to složité. A pak se nám, tedy pokud budou dořešeny ty banány, tak se nám vrátí ta politická otázka co činit? Samozřejmě je možné si představit několik alternativ. První by bylo to, že Honduras v tom nebude figurovat. Druhou možností bylo nějaké pragmatické řešení, které se dohodne mezi těmi dvěma různými vládami nebo stranami. Ale zatím ještě tak daleko nejsme. A proběhla k tomu i zvláštní schůzka. Na pana Broka bych řekla. A co se týče Afghánistánu, myslím si, že ten nápad rozdělit Taliban se udává zase tím starým směrem. My chceme Talibana sice extrémní Taliban zcela potlačit, to je ten původní nápad tedy. Současně si myslím, že v současné době není možné a ani správné stahovat se v Afga- z Afghánistánu. V současné době je tam extrémně těžká situace. Po volbách ve kterých ještě zcela neznáme výsledky. Myslím si, že co musíme udělat, je posílit strategii a postupovat ještě koordinovaněji v Evropské unii, ve mezinárodním společenství. Musíme zemi stabilizovat. A v tom Musíme ještě více než dříve spoléhat nejen na vojenskou sílu, ale obzvláště na občanskou sílu. To jsme vždy vnímali, ale jiní partneři ji vnímali třeba méně. Nyní to uznávají a proto na ní musíme nyní sázet. Na závěr, co se týče otázky odzbrojování. Musím říci, že zatím nemám žádné pozitivní důsledky pro politiku sousedství. To jsou tady začátky té otázky odzbrojování mezi Spojenými státy a Ruskem, ale já osobně bych si přála, aby zde byla vybudována důvěra. Důvěra, která by potom měla pozitivní důsledky i pro nás. Myslím, že už jsem odpověděla na otázku sankcí. Pane Pandalene, například eh, zpřísnit vízový režim, a ještě další prvky, takže je příliš brzo na to, abych vám teď dala komplexní odpověď. Ano, co se Palestiny týče, na jedné straně musíme bojovat proti terorismu, to je zcela jasné. Ale palestinci a zejména e, za eh, prezidenta Abbasa Salama Fayada je vidět, že udělal velký kus práce. Samozřejmě, že je třeba udělat ještě víc, ale důležité je, že toto všechno už je převáděno i na druhé straně, na izraelské straně, do eh, zastavení eh, budování dalších osad. A to je právě to, co potřebujeme, abychom získali mír eh, na Blízkém východě, jak už říkal pan Petering. Co se týče Zelaje a Hondurase, Hondurasu, ano, volby ano, ty tam budou, máte pravdu. Eh, mohou být způsobem, jak vyřešit situaci, ale jde o to, jak budou probíhat volby. Mezinárodní společenství ještě eh, uvažuje, co dál. Eh, jde o to, aby byla plněna všechna kritéria pro obě dvě strany, takže třeba vytvořit jakýsi dialog mezi stranami. Víte, že jednou bohužel je to ta strana a po druhé zase ta druhá strana odmítá dialog. Takže ještě jsme eh, nedošli k výsledku a je jasné, že na těle těch volbách nebudeme mít pozorovatelskou misi. Co se týče zprávy Goldstone, tato eh, zpráva bude prodiskutována v Ženevě na Radě pro lidská práva. Ano, dnes. Já jsem ještě neslyšela výsledky, ale děje se to právě dnes. Zdůrazňujeme samozřejmě význam opatření, abychom zajistili zodpovědnost a aby eh, bylo možné se vypořádat s beztrestností, eh, která eh, panuje na některých místech v porušování mezinárodních práv lidských práv. Třetí otázka, myslím, ta poslední byla na Sri Lanku. Pane Van Ordene, Ze všeho nejdříve musím říct, že jsme spolupracovali stále se Sri Lankou. Pořád eh, poskytujeme humanitární pomoc, aby se zlepšovala situace eh, tamních obyvatel. A prezidenta uvidím eh, zítra odpoledne. Chceme zjistit, zda skutečně můžeme dál spolupracovat. Na druhé straně je třeba také konstatovat, že se že lidská práva, humanitární eh, práva nebyla často respektována. A proto je třeba eh, vést nezávislá vyšetřování pro GSP+. Musíme učinit ještě mnohem více, potřebujeme více konstruktivní postup ale mějme na paměti vše, co se děje. Já už jsem pro Sri Lanku opravdu se snažila vykonat hodně, ale víte, často bohužel jsem byla oslyšena. Grazie, komisario. Děkuji vám, paní komisařko. Přejdeme tedy k poslednímu kolu dotazů. Já se vám musím omluvit, protože musíme ještě více zkrátit dobu, kterou budete mít na otázky, a to na minutu a půl. Začíná pan Kukan. Thank you, Mr. Chairman. One... Děkuji. Pane předsedo, paní komisařka, mám jednu otázku. Hovořil jste o významu strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou a potřebě rozvíjet a kultivovat v budoucnosti takovýto vztah. Víme přesto, že Latinská Amerika není homogenním kontinentem. Je tam řada různých zemí, vlád, režimů. Zmíním se jen o jednom, eh, o Hugo Chávezovi a Venezuele. Ptám se, jaká, jak bude toto bráno v úvahu v nové eh, strategii pro spolupráci s Latinskou eh, Ameriku. Samozřejmě, že se nemůžete pustit teď do bohaté analýzy, ale prosím, eh, můžete nám sdělit aspoň pár náznaků. Pokud to nepůjde, pochopím to. Děkuji, pane Kukane. Zcela vše jste skončil. Pan Obiols, minuta a půl. El balance de la relación con América Latina, yo creo que globalmente. Rád bych něco řekl ke vztahům s Latinskou Amerikou. Myslím, že bilance je pozitivní. Vy jako komisařka jste hrála dobrou roli a já si ji vážím, ale rád bych pohovořil o posledních letech. Ty roky nám přeci ukazují, že eh, doba strašně rychle utíká. Máme zde eh, asociační dohodu s Mexikem a Chile a tyto dohody fungují ale existují. Došlo také ke třem vyjednáváním k subregionálním jednotkám, se subregionálními jednotkami, které probíhají ještě velmi pomalu. Podle mého názoru to budí velké obavy. Metoda se opírá o tu skvělou strategickou analýzu, kterou máme ke kterou bychom měli dospět k lepší spolupráci v této oblasti, ale někdy postupujeme poněkud kostnatě. Tato, tyto strategické postupy přece máme proto, aby nám pomáhali a ne proto, aby nás brzdili. Měli bychom se zamyslet nad tím, že tyto dohody musí být nově přepracovány. Já bych slyšel rád váš osobní názor. Už máme stanovisko komise. Nemyslíte si, že je na čase, abychom změnili přístup? Děkuji vám. Kolegyně Arlaky, prosím. Thank you, Mr. Mrs. Benita Ferrero-Waldner. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo a paní komisařko. Mám dvě nezrovna otázky. První odzbrojení. Můžete nám říci více o otázce odzbrojení? Jak se o ní hovořilo v OSN? Druhá otázka je na Afganistán. Vláda, eh, afgánská vláda bude velice důležitou a zapeklitou otázkou. Určitě víte, že, se, že tato vláda je velice skorumpovaná. A tři hlavní osobnosti v Afghánistánu bývalý ministr eh, obrany, eh, bývalý generál Dustun a další jsou známí jako narkotrafikanti. My tam máme vojáky, kteří riskují svůj život. A mm, uvědomujete si, v jaké se ocitáme tam situaci? Děkuji vám, pane Arlaky. Kolega Tenok, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní komisařko, velice stručně. Zmíním se o zbližování Turecka a Arménie. Vy jste eh, ho... Já jsem se vrátil dnes z arménské ambasády. Pan velvyslanec je znepokojen tím, že eh, turecký parlament se zablokovat ratifikaci dohody tak můžeme vykonávat nějaký tlak na tento orgán, aby eh, došlo k podepsání mezinárodní úmluvy? protože zablokování dohody by způsobovalo nestabilní situaci eh, na eh, Kavkaze po velmi dlouhou dobu. Co se dá udělat eh, s implementací zprávy o odzbrojení, která je tři roky stará? byly tam vloženy i peníze z evropské strany do náhodního Karabachu a tam a je třeba stabilizovat oblast Severního Kavkazu. Ještě se vrátím k Ukrajině. Včera jsem se vrátil z Krymu a musím říct, že opět tam není žádná prezence EU. E, Rusové všechno ovládli. Je to skutečné nebezpečí, e, že Čína zaplní e, mezery v tam které by tam zbývaly pro nás naše aktivitu. A proto je třeba, abychom nějak reagovali, abychom um, se zabývali Krymem, protože to je potenciální konfliktní oblast. A ještě Indie a uh, dohody odzbrojení co si myslíte vůbec, co Jižní Ázii a vztazích mezi tamními velkými zeměmi? Připomínám, pane Tanoku, že třeba dodržovat čas. Losing, minuta a půl. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Bohužel jsem zmačkla špatný knoflík, promiňte. Paní komisářko, už jste odpovídala na spoustu otázek týkajících se k Hondurasu, ale mě pořád uniká váš zásadní postoj k tomu puči. Proto bych ráda slyšela, jaký tedy ten postoj je. Jak se Evropská unie staví k tomu puči? Odsuzujeme ho a pokud ano, dojde k nějaké rezoluci? Pokud žádná nebude, proč ne? Hovořilo se také o opatřeních, ale všechna ta opatření jsou pro mě velmi vágní. Evropská unie přece má možnosti. Měli bychom například možnost vykázat honduraské diplomatii. Přemýšlíte o tom? Pokud ne, proč ne? A poslední otázka. Programy, které byly zapojeny do toho puče, byly poslány k ledu a pokud ne, proč ne? Grazie, onorevole. E, la parola... Děkuji vám. Pan Vajkl, prosím, minuta a půl. Pane, gospa komisárka, dobrodošla. Děkuji vám, paní komisařko, vítám vás zde v Evropském parlamentu. Slovinština je obtížný jazyk, nicméně oficiální jazyk EU, takže je mohu používat. Dnes v Evropském parlamentu přivítáme účastníky Evropského fora národů, kteří se setkají s poslanci. Já se vás na něco chci otázat. Ohledně národnostních menšin. Chci hovořit eh, o slovinské menšině v Rakousku. Co může Evropský parlament, eh, Evropská unie učinit proto, aby Rakousko respektovalo zásady svého národního zákona, které určuje eh, práva Slovinců v rámci Rakouska. Děkuji, pane Weigle. Jako poslední pan Menendez de Valle. Děkuji vám, pane předsedo. antes de nada, permítame... Paní komisařko, především vám chci ještě jednou poblahopřát na začátku eh, vašeho, eh, na začátku našeho mandátu, že jste k nám. A chci vám poděkovat za to, že jste přišla. Mám konkrétní otázku na Irán. V případě, že by eh, nevyšlo vyjednávání Máte informace o tom, jaké druhy sankcí by mohly být eh, přijaty nebo navrženy? A teď úloha Čína a Ruska. Vy jste říkala, že zatím eh, se jich to netýká, zatím se toho ne- neúčastní, ale co bude dál? Jaká je úloha Indie v Radě bezpečnosti ohledně dalších sankcí? A co se týče Indického oceánu, mám další otázku. závisle na konkrétních sankcích eh, členských států, co podle vás a podle vašich informací eh, může způsobit, eh, zlepšit nebo zhoršit situaci s pirácím v Indickém oceáně. Děkuji, to je tedy konec kola dotazů a předám slovo paní komisařce. Mr. President, Děkuji, pane předsedo. Za prvé, ano. Je pravda, že různé země Latinské Ameriky eh, samozřejmě není možné vnímat jako homogenní. Jsou to různé země, mají různé vlády. My jsme se my jsme se pokusili mít eh, více na míru šitý přístup pro každou zemi v rámci té celkové strategie. To potom, eh, myslím, doplňuje ten regionální přístup, eh, tím, že tam máme i tu, i tu bilaterální dimenzi. To si myslím je to, na co jste naráželi. To, tak to jsme rozhodně postupovali. Na pana Obilse bych ráda zareagovala. Ano, někde ty bilaterální dohody se ukázaly být mnohem úspěšnější než ty regionální dohody. Ale na druhé straně ty regionální dohody svým způsobem poprvé vlastně e, s námi zaangažovaly ty různé regiony, e, země e, Střední Ameriky a andské země. Samozřejmě vždy jsou určité problémy u andských zemí, nejprve Ekvádor a potom Bolivie a u středoamerické problematiky, není máme Honduras, předtím možná se řešila Nicaragua, vždycky je nějaký problém, ale zatím se nám vždy dařilo ty potíže překonat. A proto doufáme, eh, že skutečně ty, eh, ty regionální dohody jsou důležité. A kromě toho tady máme určitou flexibilitu. Eh, Zeměna u těch anských zemí se ukázalo, že po, po té, co se jednání dostalo do slepé uličky, rozhodli jsme se, Eh, jít cestou vyjednávání ve dvou oblastech, kdy jsme nabídli aktualizaci staré eh, dohody z roku 2003, to byl ten mm, starý dialog eh, a, dohod, a nabili jsme také dohodu o spolupráci. Na druhé straně jsme navrhli stranou dochodní, obchodní dohodu s to nejvíce stranami LAKAN, s tím, že samozřejmě by to odpovídalo požadavkům VTO. S tím, že ovšem eh, plně, eh, respektive plnocena dohoda o přidružení je naším konečným cílem. Eh, poslední jednání proběhla 22. až 25. září z Kolumbii a Peru. Kolumbie se e, nikdy neúčastnila, Ekvádor se z toho stáhl a nyní se blížíme do závěrečné fáze. Celá řada kapitol je již uzavřena nebo se blíží uzavření. Nicméně úspěšné uzavření já už jsem mm, o tom hovořila, nejprve, nejprve je třeba uzavřít otázku banánu eh, a potom to také dořešit s Kolumbií. Nejprve s Panamou, potom s Kolumbií. Takže, abych to schrnula, kde je potřeba být flexibilní, jsme flexibilní, to tež platí pro Honduras. Pokud se ukáže, že poté, co bude dořešeno téma banánů, je tím problémem, který je třeba řešit Honduras, tak budeme hledat nějaké flexibilnější řešení, možná eh, budeme chtít změnu mandátu. A eh, jsme rádi, že například Honduras se nyní do těch jednání vrátí. To je také pozitivní signál. Takže ono je to chvílemi obtížné, ale jak vidíte, my modulujeme, přizpůsobujeme svůj přístup. Pokud je Afghánistán, já vím, pane poslanče, že eh, vláda, situace ve vládě, to je klíčová věc a že korupce bohužel je obrovskou metlou v Afghánistánu, takže my pracujeme na rozvíjení kapacit, hodně toho děláme v oblasti soudnictví, také vypracováváme nové jakési osnovy, školící programy tedy pro soudce a pro prokurátory. To všechno si žádá čas, ale máte pravdu, že pak také třeba, aby všechny země EU se rozhodly, že ti největší korupčníci nebudou beztrestní. To je velmi důležité. Pokud jde o Turecko a Armenii, já doufám, jak řekl pan Tanok, že ratifikace se povede. Měli bychom poskytnout veškerou možnou podporu. Třeba usnesení parlamentu by bylo takovým, takovou hodnou pobídkou. A pokud jde o občanskou společnost v oblasti Náhorního Karabachu, já bych jenom řekla, že já se velice snažím a zasazuji o tyto projekty, ale vždycky se nalezne nějaká překážka mezi těmi různými stranami. Dokonce eh, i pan Samneby a skupina lidí tam měli vyjet. Eh, nejprve byly potíže na jedné straně, potom zase na druhé straně. Já jsem to zmínila v New Yorku ale nemáme zatím dobrý výsledek. Já, když jsem navštívila Azerbajdžan, tak si vzpomínám, že jsem hovořila přímo s panem prezidentem. Eh, nabídla jsem veškeré možnosti, ale bohužel vždy jedna či druhá strana mají zájem eh, nedotáhnout to až do konce. Promiňte? Možná mají lepší přístup, nevím, ale my jsme se rozhodně snažili a stále se ještě snažíme. A pokud je Ukrajinu, měla jsem krymskou delegaci ve své kanceláři před čtyřmi, pěti týdny a ano, dohodli jsme se s prezidentem Juščenko, že učiníme více v oblasti Krymu, ale samozřejmě jsme si vědomi toho, že eh, musíme zajistit svoji eh, větší přítomnost v oblasti Krymu a stabilizovat ty. Ta situace ovšem není jednoduchá. Pokud je o Indii, samozřejmě dohoda o volném obchodu, to je vždy složitá věc. Já nejsem komisařka pro obchod, ale mu vám říci, že dohoda o volném obchodu, to je vždycky to nejtěžší, nejsložitější, že je třeba hledat kompromisy, někde slevit, něco nabídnout, zabíjat se detaily. Celkově za to pro nás je důležité, aby Indie byla naším strategickým partnerem, proběhne summit s Indií a všechny tyto otázky budou. A před tím summitem Eh, musíme eh, se udělat jakousi inventuru situace, eh, jak daleko jsme se dostali. Indie sehrává stále důležitější a stálejší roli, ale někdy odmítá zajít tak daleko, jak bychom si přáli, například u klimatických změn kde Indie ještě nemá takové stanovisko pro koda, jaké bychom si přáli. Na závěr k tomu, co říkala paní Losing. Postoj k Hondurasu je pro nás celá jasný. Samozřejmě, že už jsme ten puč před dlouhou dobou odsoudili. Zmrazili jsme také politické kontakty a přerušili jsme také všechny kontakty s diplomaty té vlády. A v podstatě jsme také suspendovali všechny vládní programy. Neukončili jsme pouze programy, které se týkají občanské společnosti. Myslím tedy, že jsme udělali přesně to, o čem jste hovořila. Ještě k panu Vajglovi chci říci, co se týče národních menšin. Víte, že v Evropské unii máme eh, velmi obtížnou situaci týkající se menšin existují mezinárodní úmluvny, které jsou závazné a to z obou stran, ale to je vše. Co se týče Iránu. Myslím, že jsem říkala, že to mohou být zákazy, eh, zákazy víc, eh, víc pro více lidí. Ještě zatím nemáme úplně eh, jasnou představu, což jenom můžeme učinit. Ale teď se zmíním ještě o tom piráctví. To je opravdu strašný jev. Před několika lety sice piráctví bylo, ale Eh, nebylo eh, tak eh, rozvinuté. Je třeba bojovat proti piráctví nejen na moři, ale také na pobřeží. Víte, že my jako Evropská unie vykonáváme hodně. Louis Michel a není Karl de Kucht vykonáváme hodně na somalském pobřeží. Máme obrovské pro- programy v těchto místech. Jde o to, abychom bojovali proti chudobě, abychom ji vykořenili a to trvá, to nejde hned. Mnoho Evropanů ale už začalo pracovat na Eh, Atalantě, což je veliký eh, projekt zaměřený eh, na to, jak zajistit bezpečnost na moři. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Tato diskuze byla opravdu detailní, hluboká, velice rozmanitá. Vám se podařilo dostat se do veliké hloubky detailů, nehledě na omezenou dobu. A samozřejmě jste mm, nejen odpověděla na naše dotazy, ale vzbudila jste navíc i zájem o eh, další, eh, další dění a o to, co je třeba vykonat. Eh, přejeme vám tedy hm, hodně štěstí, přejeme si další spolupráci, tak jak jsme, jsme dnes spolupracovali. Chci přejeme v tom nadále pokračovat a děkujeme vám za to, že jste nás naštívila. Nyní přerušíme zasedání, budeme pokračovat v pět hodin společně eh, s výborem pro um, ehm, delegaci pro Moldavsko. A bude následovat výměna názorů s panem Vladem Filatem. Milí kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání. Náš vážený host, předseda vlády Moravské republiky Vlad Fila a minister zahraničí věcí Moravské republiky, pan Juri Lánca, k nám zavítali. Jako jediný bod na pořadu jednání Eh, který je velice obsáhlý, nicméně eh, máme výměnu názorů s našimi hosty. Společně s parlamentním výborem pro spolupráci EU a Moldavska již eh, zastupuje paní Monika Makovej, které blahopřeji k tomu, že byla opětovně zvolena a přeji hodně štěstí v těchto vztazích vzájemné spolupráce do příštích let. Pane předsedo vlády, pane ministře zahraničí, je pro nás, eh, pro mne i kolegy, skutečnou ctí vás zde přivítat. Vláda Moldavské republiky eh, byla nedávno nově ustavená před týdnem vaše země vyslovila důvěru vaší vládě a váš Vy jste první vládou v Moldavsku, ve vaší zemi, která se vymanila z vlivu e, bývalého Sovětského svazu. A jste první vládou, která není komunistická, Eh, v postkomunismu. To si myslím, že je skutečný milník. Říkám to proto, pane předsedo vlády, že víme, že si přejete účastnit evropské spolupráce. Z vašeho programu bych rád se zmínil o následujících bodech. Jedná se o velikou výzvu pro vaši zemi, pro vztahy s Evropskou unii. Tedy k těm bodům. Rozbít státní monopol a umožnit po plánované ekonomice komunistické éry nástup opravdové tržní ekonomiky. Znovu nastolit důvěru mezi mezinárodními eh, finančními aktéry, tak abyste mohli hm, přivápit eh, zahraniční investice do vaší země. Chcete se zabývat také zemědělským hospodářstvím, chcete zlepšit eh, vztahy a spolupráci se sousedními zeměmi, zejména s Rumunskem. A chcete též řešit stávající územní potíže. Oceňujeme tuto, toto vaše úsilí o obnovu země. A byl bych rád, eh, pane předsedo vlády, abyste věděl, že chceme přispět k vašemu úsilí, abyste eh, vy a vaše země se mohli skutečně aktivně účastnit eh, života této nové vlasti, již je Evropa. A hned vám předávám eh, slovo, pane předsedo vlády. Děkuji. Pokud dovolíte, budu hovořit romunsky. Republika Moldova a parkurs o etapu... Moldavská republika si prošla obdobím mm, dosti krátkým, nicméně dramatickým. Vy jste se zmiňoval o tom, že dnes máme vlastně v Kišiněvě první demokratickou vládu. Je pravda, že jsme už předtím měli jednu, demokratic, jednu vládu, která trvala velmi eh, krátce eh, a já jsem měl tu čest být jejím členem. Byla to vláda z roku 99. Můj kolega, ministr, zahra- zahraničí, se také této vlády účastnil. Byla to první vláda Kišiněvu, která si za cíl stanovila evropskou integraci pro Moldavsko. A my jsme my jsme dostali této odpovědnosti a provedli jsme různé reformy, ale bohužel po jednom roce komunistická strana, eh, která není stranou komunistickou podle, pouze podle svého jména, eh, převzala moc eh, v Kišiněvě, měla ústavní většinu. O 8 let později, nebo respektive po 8 let, vláda eh, komunistů měla ve svém čele eh, generála sovětských milicí Voroněna. Ta doba, po kterou byla tato vláda u moci a vládla našim občanům, Toto období tedy dovedlo Moldavsko do velmi vážné situace, zejména pokud je o dodržování lidských práv a občanských práv. Já v tomto sále vidím eh, mnoho lidí, kteří již do Kišiněva přijeli a kteří velmi dobře znají situaci. Vidím tady pana Kačeva, který byl členem eh, parlamentní delegace eh, pro Moldavsko. Víte velmi dobře, co se dělo v době vaší návštěvy. Eh, Víte dobře, že došlo k monopolizaci ekonomiky. Neexistovala svoboda tisku. Více jak milion občanů Moldavska eh, musel opustit zemi, aby hledal práci, a aby bylo možné tady uživit sebe i rodinu. Během tohoto období jsme bohužel propásli celou řadu šancí, které se nám nabízely dokonce i slyšení s evropským prostorem hodnot. Ale chci ještě změnit některé důležité charakteristiky tohoto období komunistické vlády. Eh, toto období bylo poznamenáno eh, rumunofobií, tedy nepřátelským eh, postojem vůči Rumunsku. Tady nehovořím jen o vízech pro rumunské občany, chci říci, že pravděpodobně to nejdramatičtější období bylo období po volbách 5. dubna 2009 tady. Mírové protesty v Kišiněvě byly eh, přeměněny v akce, která vyústila eh, v úmrtí lidí a v zadržení ehm, osob, které potom byly podrobeny mučení. A já chci z celého srdce poděkovat Evropskému parlamentu za jeho včasnou reakci. Chci říci, že usnesení Evropského parlamentu z této doby pro nás a pro eh, občany Kešněva představovalo reálnou podporu. Podporu, která nám dávala sílu k odporu, dávala sílu vydržet. Eh, přistoupili jsme k předčasným volbám které představovaly ovšem eh, zátěž pouze ekonomickou. 21. července po volbách, eh, kde byly také pozorovatelé z Evropského parlamentu a které byly víceméně svobodné, vznikla v Moldavsku demokratická parlamentní většina, eh, skládající se ze čtyř nekomunistických stran. Jsou to tedy čtyři parlamentní strany, které vytvořily Alianci pro evropskou integraci. Předseda parlamentu byl zvolen, také pracovní orgány parlamentu a minulý pátek vláda Moldavské republiky eh, se ujala své funkce. Zbývá nám ještě dokončit jednu etapu, aby ten proces byl plně dokončen. Zbývá nám zvolit prezidenta Moldavské republiky. Ústava naší země stanoví, že pro volbu eh, prezidenta je zapotřebí 61 hlasů poslanců. Eh, naše aliance jich má 53, to znamená, musíme získat 8 hlasů. Doposud eh, jsme některak nekomunikovali se členy komunistické strany, což vytváří velké napětí a také to hrozí eh, vyvoláním opět eh, předčasných voleb. Ale podle ústavy eh, není možné dvakrát po sobě v témže roce uspořádat předčasné volby. Což by potom znamenalo tedy předčasné volby v příštím roce. Volby, které by pro naši zemi byly velmi nákladné tím spíše, že jsme po předchozí vládě zdědili opravdu prekérní ekonomickou situaci. Náš rozpočtový schodek je bezprecedentní. Podle našich propočtů na konci tohoto roku půjde o 12,16 HDP. To je rozpočtový schodek, který byl vyvolán nečinností v období krize, kroky, které byly podniknuty v tomto období, eh, vlastně byly předvolební kampaní. A tu cenu ještě budeme muset zaplatit. Budou to občané, kteří za to zaplatí, za tyto kroky kišněvských komunistů. Samozřejmě eh, bych mohl mm, dopodrobna zanalizovat tento schodek a jeho příčiny, ale domnívám se, že by to nebylo užitečné v tuto chvíli. Je třeba se zaměřit na hledání řešení a zdrojů, ze kterých bude možné zafinancovat tento rozpočtový schodek, tak abychom neměli nedoplatky například u pensí, u mest a abychom neumožnili komunistické straně, eh, která po osm let vládla v Moldavsku, eh, vzejít z toho vítězně a ukazovat na nás prstem s tím, že nemáme žádné hodnoty. Takže my spoleháme na podporu Evropské unie a na Evropský parlament, tak abychom mohli překonat všechny tyto obtíže. A teď nemám na mysli pouze rozpočtový schodek, mám na mysli také Um, sdělení pro občany Moldavska. Je potřeba jim dát jasnou perspektivu přistoupení k Evropské unii. Dovolíte-li, já bych mohl takto pokračovat, ale domnívám se, že by bylo vhodnější vést diskusy. Takže poprosím vás, abyste mi kladli dotazy. Já na ně budu postupně odpovídat. Nechci tady vést nezajímavý monolog. Děkuji vám za pozornost. Grazie, signor primo ministro. Děkuji vám, pane premiére. Kolegyně předsedkyně parlamentního výboru pro spolupráci mezi EU a Moldavskem, paní Monika Makovi, má první dotaz. Děkuji vám. Vážení kolegové, vážený předsedo vlády, já budu pokračovat téže rumunsky. I would like to make some points briefly. Zmíním se o několika věcech. Eh, za prvé eh, bych ráda poblahopřála eh, vám za vaši jednotnost od dubnových voleb je velmi důležité postupovat jednotně, tak abyste dosáhli svých cílů, které jste zakotvili do programu vlády a tak, abyste dokázali provést reformy. Těšíte se naší podpoře. pro reformy, které vaše země potřebuje. Zmíním se pouze o některých reformu veřejné zprávy, justice, policie, opatření e, směrem k zajištění respektování lidských práv, opatření pro zajištění nezávislosti televize a médií obecně, posílení právního státu, občanské společnosti a další e, už ponechám stranou. Je tady třeba provést reformní opatření ve všech oblastech života společnosti. Dobře víme, že není možné očekávat zázraky ze dne na den. Domnívám se, že jste občanů Moldavska eh, vysvětlili, že není možné eh, očekávat, že všechno půjde rychle, že je třeba eh, být realističtí. Občané Moldavské republiky i my sami se domníváme, že je nutná politická vůle, která se musí prokázat eh, tím, že budou přijata eh, bezprostřední opatření. Nejprve je potřeba reformy naplánovat. Nebudeme zacházet do podrobností, ale domnívám se, že jsou zapotřebí konkrétní plány. Je potřeba mít konkrétní plán pro každou oblast, ve které se má provést reforma. Eh, tak, aby obyvatelstvo i evropské instituce jasně viděli, jaké jsou cíle, kterých má být dosaženo, jakým způsobem jich má být dosaženo, jaké to sebou ponese náklady a jaké kroky budou následovat směrem k dosažení těchto cílů. Jasnost a předvídatelnost jsou velmi důležité, protože je třeba v zásadě transformovat celou zemi. této reformy budete zřejmě podnikat eh, s podporou evropských eh, expertů v souladu s akčními plány, které již byly eh, vypracovány. Ještě jednou chci zopakovat, že se budete těšit na naší podpoře při provádění reform. Bude třeba také uzavřít novou dohodu s Evropskou unii a já bych ráda zdůraznila, že proces přistoupení k Evropské unii je velice důležitý, protože vyprovokuje změny v kandidátské zemi. Tak tomu bývá. A je tedy důležité samozřejmě všechny tyto změny provést. A moje poslední otázka. Parlament, parle, parlament Moldavské republiky by měl zavést výbor pro vnější vztahy a evropskou integraci, tak, aby bylo možné spolupracovat s parlamentem vaší země. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. To byl opravdu velice důležitý příspěvek a předávám slovo paní místopředsedkyně Pasku. Vreau să salut prezența dumneavoastră aici. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vás pozdravil, pánové, a chci vám poblahopřát k vašemu volebnímu vítězství za těch známých podmínek. A myslím, že eh, jsme rádi, že jsme možná k tomuto vítězství přispěli. Ehm, očekávání od vaší vlády jsou obrovská. Ehm, ta očekávání má jednak eh, obyvatelstvo Moldavska, které žije eh, v nesmírně obtížných podmínkách, ale také jsou zde očekávání Evropy, ehm, zejména vezmeme-li v potaz výsledek prvních voleb. Vaším prvním úkolem je samozřejmě postarat se nejprve o řešení hospodářské situace. A tady bych rád apeloval na své kolegy, eh, budu je žádat o pochopení v souvislosti s reformami. Musíte si uvědomit, že první prioritou je vyřešit běžné problémy obyvatelstva. A eh, Eh, jak se řekla paní předsedkyně, je třeba naplánovat eh, do reformy, ale eh, vaší první starostí musí být vyřešení obtížné situace, kterou zažíváte. A domnívám se, že nakonec zahajte dialog s komunisty, protože oni musí pochopit, že jedině spoluprací s vládou je možné se dobrat řešení pro tento problém, který se dotýká všech zúčastněných stran a nad rámec eh, vnitřní stability, kterou potřebujete, eh, chci říct, že se můžete spolehnout na Evropskou unii. Evropská unie ví, že obyvatel Moldavska eh, očekávají podporu, tato podpora jim bude poskytnuta a chci vyjádřit naději, že pokud se od Ruska nedočkáte příznivého postoje, tak alespoň postoje neutrálního. Ještě jednou hodně štěstí a odvahy do vašeho funkčního období. Budeme stát při vás. Děkuji, pane Pasku. Slovo má paní Weber. Pomůžeme mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-l felicit pe domnul prim-ministru. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji panu premiérovi e, k jeho funkci jako e, poslankyně Evropského parlamentu jsem byla na pozorovatelské misi e, na volbách v Moldavsku. A zapůsobila na mě ta skutečnost, že Občané, se kterými jsem hovořila, byli přesvědčeni, že jejich hlas skutečně může způsobit změnu. A takovouto změnu si Moldavané zasluhují. Samozřejmě, že Moldavsko se ocitá ve velice složité situaci. Vzhledem k ekonomickým potížím země by nebylo vhodné Ehm, že byste museli pořadat ještě jedny předčasné volby. A doufám proto, že i kdyby muselo dojít k to nově uspořadaným předčasným volbám, že, že doufám, že tyto volby byste opět vyhráli. Důležité je, aby bylo patrné, že v Moldavsku je více stran, nejen komunistická, další země, které by takzvaně mohly být objeveny eh, pro eh, sdělovací prostředky. Pokud by se měly organizovat další eh, volby, pak Evropský parlament bude mít úkol přesvědčovat zbytek světa, že se nejedná o nestabilitu, ale o proces, který prostě nelze opomenout a pravidla, kterým je třeba se řídit. Co může učinit Evropská unie, kromě toho, že bude otevřená Moldavsku? Nuže. První věc, kterou můžeme učinit, je změnit vízový systém pro moldavské občany. Myslím, že výbor pro zahraniční otázky, Evropský parlament, má velice důležitou úlohu v této oblasti. Vztah eh, mezi Evropským parlamentem eh, a Moldavskem, to znamená vztah našeho výboru a výboru LIBE eh, s vaší zemí, mohou velice přispět k tomu, aby vaši občané měli blíž do Evropské unie. Je absurdní, si představovat, že by mohlo dojít nějakému exodu Moldavců do Evropské unie, protože ti, kteří se sem chtěli dostat, už tu dávno jsou. Myslím, že všichni ostatní pochopili, že eh, doma je doma. A Nemyslíme si proto, že by došlo k nějakému zásadnímu přílivu Moldavanů eh, v případě zrušení víz. Naopak by to mohlo být pozitivním příkladem, dobrým příkladem, a to proto, že Moldavané, kteří by se mohli volně pohybovat v evropském prostoru, by se takto mohli i vracet zpátky domů, poté, co se informovali o evropských hodnotách a o evropské praxi. To by velice přispívalo eh, k dalšímu vývoji mentality. Přeji vám hodně štěstí. Kolega Lezn. Já sehr geehrter Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě otázky, které se týkají neutrality Moldavska. Ve článku 11 Moldavské ústavy stojí klauzule o neutralitě. Podle zprávy se mají nyní zlepšit vztahy k NATO, mimo jiné také spolupráce v rámci Eh, spolupráce a míru. Usilujete o členství v NATO? Druhá otázka byla by možná spolupráce s takovýmto svazkem, s takovouto jednotkou a nebylo by to porušení neutrality, která stojí ve vaší ústavbě? Druhá otázka je, vy už jste hovořil o tom, že usilujete o co nejrychlejší vstup do Evropské unie. Není ale Evropská unie také určitým vojenským úskupením? Lisabonská smlouva totiž předepisuje, a nyní cituji, v případě ozbrojeného útoku na výsostné území jednoho z členských států, ostatní členské státy mu musí poskytnout všechnu možnou pomoc. To je ve článku 42.7 Lisabonské úmluvy. To je tedy moje otázka. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea. Ústava Moldavské republiky eh, zakotvuje neutralitu. Nicméně tatáž ústava počítá s tím, že právo na změnu tohoto statutu eh, náleží lidu, občanům Moldavska. My jsme vždy říkali, že si přejeme hluboké, to je prohloubené vztahy s NATO, a projdeme obdobím, v němž budeme občany Moldavska informovat o významu NATO. Nesmíme zapomínat na to, že občané Moldavska mají určité konkrétní vnímání NATO, eh, vnímají jako eh, nepřátelské, nepřátelskou alianci. Je to výsledek působení médií, ve kterých dominuje ruský vliv. Eh, víme, že ruský tisk má svůj vlastní přístup k NATO. Nedomníváme se, že tato ústavní norma by musela být považována jako něco, co je vytesáno do kamene jednou provždy. vždy Občané Moldavska se budou moci rozhodnout o budoucnosti své země i v této oblasti. Bazescu. Pan Bazescu. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, dore... Pane premiére, pane ministře zahraničních věcí, ráda bych vám eh, nejprve poblahopřála k vašemu vítězství ve volbách a také k vašemu úspěchu při sestavení pro evropské vlády. Zároveň bych vám ráda poblahopřála k tomu, že jste eh, anulovali eh, nepřátelský eh, právní akt předchozí vlády, kterým byla zavedena víza pro rumunské občany. Já velice dobře znám situace v Moldavsku, ráda bych se vás otázala na dvě věci. Za prvé, jaká bude budoucnost vztahu mezi Moldavskem a Rumunskem a jaká opatření přijmete, tak abyste zajistili nezávislost tisku. Je dobře známo, že v minulosti byla svoboda tisku velmi omezena. Některé mediální instituce byly ohroženy, respektive eh, bylo jim hrozeno eh, eh, nebo byly dokonce zničeny některé tiskoviny. Pan Severin. Já bych rád jenom tady řekl pár slov. Otázku pro vás nemám. Moje první poselství je určeno kolegům, kteří jsou přítomni v tomto sále. Dnes eh, tady zaznívá mnoho hlasů z Rumunska, ale um, Moldavsko je něco, co by mělo zajímat celou Evropskou unii. A doufám, že v budoucnu budeme moci posílit eh, tuto představu, že Moldavsko potřebujeme eh, nejenom jakožto sousední zemi EU. Vztahy s Moldavskem musí zajímat všechny, ne pouze některé členské země. Druhá věc, kterou bych chtěla říci, je určena vám, pane premiére, a vašemu ministru zahraničí. Vytvořili jste Aliance pro evropskou integraci, jsme tomu rádi. Domnívám se, že vaše angažma pro Evropu, váš závazek pro Evropu musí být zároveň závazkem Moldavské republiky. A když to říkám, mám na mysli potřebu konsolidace hospodářské, sociální, územní a kulturní soudržnosti v Moldavsku. Potřebujete Moldavsku veřejný prostor, ve kterém by občané mohli svobodně diskutovat o svých problémech a mohli se dobrat společných priorit. Třetí věc bych rád adresoval moldavské opozici, tedy komunistické straně. Je třeba jim říci, že jsou součástí pluralitního politického systému v Moldavské republice jako každá opoziční strana v demokratické zemi. A pokusy vést tady nějakýho na čarodějnice proti stávající vládě, takové toho neby znamenaly, že komunistická strana vypadne z politické šachovnice v Moldavsku je třeba se starat také o politickou soudržnost, což eh, předpokládá dialog s opozicí. Já bych vás rád pozbudil k tomu, abyste vedli dialog, tak aby opozice nemohla vést kampaň, eh, která by měla podkopat kešiněvskou vládu. A závěrem se domnívám, že je nezbytně nutné, aby Evropská unie zavedla plán hospodářské podpory, který by byl zásadní aby byl by určený pro Moldavsko. Můžeme eh, samozřejmě poskytovat eh, rady a podporu, pokud je otázky demokracie eh, nebo o lidská práva a o evropskou integraci. Ale pokud tato země neobdrží zásadní hospodářskou pomoc z naší strany, tak a, anebo případně pomoc dohodnutou i s Ruskou federací, pak bude demokracie ohrožena, protože chudoba eh, nikdy nepomáhá zavedení demokracie. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, pane premiére, pane ministře zahraničí. Chci vám eh, poblahopřát k vašemu výsledku ve volbách a za vaše výsledky v uplynulých měsících. Eh, nyní konečně máme v Moldavsku skutečně demokratickou vládu, která může zemi přivést k většímu zblížení s Evropskou unii. Nebylo to jednoduché, museli jste prokázat jednotnost ve chvíli, kdy komunisté eh, potřebovali jeden jediný hlas pro to, aby zvolili prezidenta. Takže skutečně se prokázala vaše, vaše odhodlanost a vaše eh, odvaha, se kterou jste šli znovu do voleb eh, a pomohlo to jak vám, tak občanům vaší země. Rád bych připomněl, že se zde nacházíte v Evropském parlamentu, tedy v instituci, která nejvíce ze všech podporovala eh, změnu postoje vůči Moldavské republice, eh, protože po vážných porušováních lidských práv, eh, ke kterým docházelo ve vaší zemi, komise a rada zastávaly spíše uměněné stanovisko, nepříliš jasné. Ale tady v Evropském parlamentu jsme nahlas říkali, že Evropská unie eh, nebude tolerovat eh, zadržování, eh, mučení, zneužívání a porušování lidských práv. Jste v obtížné hospodářské situaci, Evropská unie vám musí pomoci, musíme tuto pomoc umožnit. Mezinárodně veřejné mínění nicméně očekává některé důležité změny v chování moldavské vlády. Takže já mám eh, tři otázky v této souvislosti. Za prvé, co se změní v politickém postupu moldavské vlády, pokud jde o vztah s Evropskou unii. Dále otázka, eh, která trápí eh, naše partnery v Evropské unii, je třeba vědět, zda se předpokládají určitá opatření pro lepší zabezpečení hranic. A dále nějaké prohlášení k Podněstří. Je velice důležité znát vaši vizi pro tento region a vědět, zda byste eh, akceptovali eh, Evropskou misi pro udržení míru v tomto regionu. Eh, dziękuję panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem z Rumunii. Pane předsedo, pane premiére, já nejsem z Rumunska, ale mohu potvrdit, že zde v Evropské unii i zde v parlamentu máte mnoho přátel. Před několika měsíci delegace z polského parlamentu ehm, jednala s Moldavskem a říkali jsme si, jak dlouho ještě bude trvat, než se v Moldavsku něco změní, ale naštěstí jsme se tehdy pletli. Teď se vás chci otázat na hospodářské otázky, protože my vás považujeme za záruku eh, demokracie a nicméně víme, že to nejtěžší ještě leží před vámi, hospodářští analytici a ekonomové vůbec e, uvádějí, že Moldavsko samo o sobě bez zahraniční pomoci není schopno řešit svou hospodářskou situaci. Víme, že Světová banka, Spojené státy, Evropská unie vám přislíbily určitou pomoc. Jedna věc mě však zajímá. Měli jste také úvěr z Ruska. A Eh, uvádělo se, že souvisí s určitými politickými ústupky. Proto se chci zeptat, jakou zahraniční politiku vůči Rusku chcete uplatňovat. Po tomto druhém kole dotazu předávám slovo panu předsedovi vlády. Ceea ce Pokud o vztahy s Rumunskem, Přejeme si takové vztahy, které zohlední naši minulost i budoucnost. Myslím, že jsem odpověděl na váš dotaz. Pokud jde o média v Moldavské republice, hodláme zavést legislativu, respektive provádět legislativu, protože ta legislativa eh, byla přijata dobře, ale je třeba legislativu řádně provádět. Eh, je třeba dodržovat eh, kodex pro audiovizi, zajistit nezávislost televize a zavést veřejnoprávní televizní kanál, který by občany informoval a nikoli manipuloval. Nyní, abych odpověděl panu Bušojovi, a zareagoval také na poznámku ohledně e, podpory Evropského parlamentu po dubnových volbách. My jsme požádali o podporu ve věci dobrat se pravdy ohledně toho, co se v Moldavsku stalo. A domníváme se, že, ta, to, že tu pravdu by měli znát všichni, Moldavané a mezinárodní společenství. Zavázali jsme se eh, sestavit eh, vyšetřovací výbor parlamentní. Požádali jsme o eh, podpor, pardon, o podporu Evropské unie a Rady Evropy. Obrátili jsme se na experty, kteří napomáhají činnosti této vyšetřovací komise, tohoto vyšetřovacího výboru. Ten výbor bude pracovat tak dlouho, jak bude potřeba, než bude moci vypracovat zprávu ohledně toho, k čemu přesně došlo v Dubnu. Bude to tedy zpráva pro Moldavany a pro mezinárodní společenství. E, ti, kdo se dopustili e, těch e, strašných činů v Dubnu, musí potrestáni tak, aby se tato tragédie znovu neopakovala. Pokud je o evropskou integraci či spolupráci, tak to se omezovalo pouze na prohlášení za minulé vlády. Nyní musíme, musíme přistoupit ke konkrétním činům. činům. Je třeba eh, ty sliby zrealizovat a ty závazky uvést praxi. Pane Severine, eh, my jsme tady založili Alianci pro evropskou integraci a nazvali jsme ji takto, protože je nám jasné, že proces evropské integrace předpokládá nejprve vnitřní reformy hovoříme o evropské integraci, ale jsme si vědomi toho, že musíme začít eh, reformami ve své vlastní zemi. A je to důležité nejenom pro EU, je to především důležité pro občany Moldavska. Pokud je o bezpečnost hranic, potřebujeme podporu Evropské komise. Eh, mám na mysli misi EUBAN, která nám pomůže eh, zajistit bezpečnost na hranicích s Ukrajinou. Eh, tuto misi a její činnost je třeba dále zefektivnit. A pokud je o eh, jednotky na udržení míru, tak je to jeden z cílů, eh, který navrhujeme a doufáme, že se nám podaří dosáhnout. Samozřejmě se souhlasem všech stran a tady opět budeme potřebovat pomoc Evropské unie. Pokud jde o ty e, prostředky, které by nám měla dát k dispozici Ruská federace. E, první částky, které byly zmíněny, byly ve výši 500 milionů eur. Potom se hovořilo o 150 milionech eur. Musím říci, že šlo o jaksi předvolební prostředky, které měly posílit image komunistické strany v Moldavské republice. Eh, byl to krok, který měl být tajný. Až včera jsem byl informován ministrem financí o některých podrobnostech eh, ohledně tohoto projektu, nebo návrhu spíše. Šlo tedy o 150 milionů eh, dolarů pro období 15 let. Mělo to být určeno na financování rozpočtového schodku. Samozřejmě písemné dokumenty nehovořily o politické ceně, která za to musela být zaplacena, že taková cena se nemůže dát do smlouvy. V každém případě eh, my jsme eh, řekli, že by nás stále takový eh, úvěr zajímal, protože by pomohl Moldavsku. Předali jsme toto sdělení Eh, příslušným úředníkům na ruské straně. Eh, prezident Ruské eh, federace u nás vykoná návštěvu a budeme s ním jednat o tom, zda by tento návrh se mohl zrealizovat. Ale pokud je o naše vztahy s Ruskou federací, mm, budeme ve vztahy profesionální, pragmatické, pokusíme se nechat stranou emoce a ujišťuji vás, že v těchto vztazích eh, s Ruskem zůstaneme důstojnými. důstojnými. To je v zájmu Moldavské republiky. Děkuji vám, pane premiére, za odpovědi. A nyní se otáže pan Preda. Domnule prim-ministru, felicit. Děkuji vám, pane předsedo. Pane premiére, také vám chci poblahopřát k vašemu vítězství A chci vám také popřát, aby tato naděje na integraci se uskutečnily co možná eh, nejdříve a aby, se, aby do ní bylo zahrnuto i Rumunsko, protože u nás to trvalo deset let. Doufám, že u vás to půjde rychleji. Mám pár otázeček. Jak eh, chcete jednat proti rozpočtovému deficitu nebo um, jaké politické signály jste doposud eh, obdrželi z Moskvy. A také mm, máte nějakou politiku na návrat eh, pracovníků, kteří pracují v zahraničí. Děkuji vám, pane Predo. Slovo má kolegyně Van Bálen. Thank you, Mr. President. Also I would like to congratulate... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Také blahopřeji eh, kolegům k znovu nastolení demokracie. Je to veliký boj. Nejen rumunští, ale i nizozemští liberálové sami na tom chtějí spolupracovat. Chci se vás zeptat na následující. Eh, v jedné pro, eh, provinci v Podněstří, kde je ilegální vláda, je tato vláda eh, přímo vedená Ruskem, nebo tam je určitá autonomie? A co my jako Evropská unie můžeme udělat pro to, abychom přinesli nebo umožnili nějaké řešení? Děkuji. Děkuji, pane Vambalene. Pan kolega Šulc. Pane premiére, pane ministře zahraničních věcí, já vám vlastně můžu popřát jen mnoho úspěchů při vašich snahách reformovat a stabilizovat zemi a dostat se blíže k Evropské unii. Sami jste řekli, že v příštím roce, pokud to půjde, počítáte s předčasnými volbami, abyste vyřešili tuto politicky patovou situaci. Co ale zamýšlíte s Moldavany, kteří žijí v zahraničí, jak je chcete přitáhnout k volbám, aby se účastnili, protože pokud vím, volební účast právě tady těch v zahraničí žijících Moldavanů byla při posledních volbách velmi nízká. Schulze, Děkuji, pane Šulci. Slovo má kolega Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já dlouhodobě podporuji eh, snahy Moldavska zapojit se do euroatlantických vztahů. A e, blahopřeji vám k znovu navrácení do demokracie. Co se Ukrajiny týče, já jsem se tam vrátil a očekává se obrovský balíček e, pomoci s Čínu, který e, je umožňován paní Timošenkové, co šokovalo Rusy Můžete nám něco říci eh, o peněžním balíčku, který opět dosahuje milionu dolarů a který byl poskytnout Čínou eh, vaší zemi? Eh, poskytuje Čína takovéto prostředky dalším zemím kolem Ruské federace. Druhé kolo tím to skončilo. A předáme slovo panu premiérovi, ještě než přikročíme k poslednímu kolu dotazů.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 niance někdy nejsou až tak důležité, protože ty parametry, eh, ty hlavní parametry už samé o sobě jsou velmi restriktivní a musí být dodrženy. My jsme to potřebné řekli do všech potřebných směrů, eh, včetně eh, toho, když jsme jednali se zástupci Evropské komise. A očekáváme, že přístup vůči Moldavské republice bude mnohem flexibilnější a otevřenější. Jinak v sociální náklady na naší straně nezměřitelné. To prostě občané nezvládnou. Ale samozřejmě bude to proces vyjednávání. My se do těchto jednání musíme pustit, ale musíme zohlednit i další nabídky financování pro eh, ten rozpočtový schodek. Podle možnosti obdržení eh, finančních prostředků zvenčí jsme eh, přizpůsobili rozpočet, kde jsme omezili výdajovou stránku a nastavili ji tak, aby odpovídala příjmům. Pokud je o politické signály z Ruské federace, tak eh, zatím žádné takové signály nemáme. Domníváme se, že Rusové čekají, co se bude u nás dít a doufám, že během diskusí, které povedeme 7. a 8. října v Kišiněvě, budeme moci jednat přímo a předat svůj názor. A že tedy se nebude vycházet v Rusku pouze z informací předávaných komunistickou stranou eh, nebo informací z tisku, který podléhá Eh, komunistické straně, a, anebo je pod vlivem eh, ruských finančních skupin či mediálních skupin. Eh, pokud jde o zahraniční pracovníky, samozřejmě budou se moci k nám vrátit, ale teprve tehdy, až jim budeme moci poskytnout ty nejlepší podmínky, to znamená podmínky v oblasti zaměstnanosti a také fungující instituce. Pokud jde o zprávu v zprávu Podněstří, zda půjde o autonomii nebo zda, eh, zda tam eh, před, za tam je vliv Kremlu. Tato eh, zpráva v Podněstří je pod přímým vlivem, to není žádné tajemství. Tato zpráva administrativa se těší přímé podpoře Kremlu tím, že tady ta ruská podpora je poskytovaná jak přímo, tak nepřímo. E, pokud je o naše občany mimo Moldavsko, e, mimo Moldavsko. změnili jsme e, volební zákon, nyní je možné hlasovat elektronicky, ale ještě soudně diskutuje o tom, jak zabránit podvodům. Nejdůležitější je ovšem jasně zakotvit v zákoně, že moldavští občané musí mít právo eh, hle, eh, účastnit se voleb tam, kde pracují a žijí. To znamená, že v těchto místech my budeme také otevírat volební místnosti. Pokud je o Čínu, eh, když běžela předvolební kampaň u nás doma, Ehm, objevily se zprávy o čínských investicích ve výši miliardy eur. Možná eh, to byla stejná smlouva, která byla zmiňována řadou zdrojů. Eh, já jsem požádal ministra financí, aby mi poskytl podrobnosti o těchto prostředcích eh, a, a um, ehm, on mi řekl, že žádná smlouva neexistuje. Uvidíme, co bude následovat, ale měla to být smlouva o investicích do infrastruktury do silnic, do mostu a tak dále. Ale nemáme tady žádný konkrétní důkaz v současné době. Mm, pokud tedy jde o peněžní prostředky z Číny nebo z Ruské federace, eh, my samozřejmě preferujeme eh, finance z Evropy, a jsme otevřeni všem investorům. E můžeme tedy pokročit k poslednímu kolu otázek. Více než pět řečníků už eh, nebude mít čas, takže pan Kelam jako první promluví. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo vlády, mohu využít této příležitosti, abych vám poblahopřál a popřál vyjádřil hodně podpory eh, z Estonska. Eh, jsme velice rádi, že vytváříte proevropskou vládu v Moldavsku. Kolega Severin už eh, velice správně zde prohlásil, že potřebujeme, aby Moldavsko hm, se připojilo k Evropě. Ano, bylo ztraceno mnoho času a příležitostí v posledních letech. Jsme proto přesvědčeni, že Moldavané si zaslouží lepší život a demokracii. Jsme připraveni vám pomáhat, jak jen to půjde. Chci se otázat na názory na nové východní partnerství. Máte nějaký zvláštní eh, návrh, jak eh, to využít, například ohledně víc. Ne. Pak mám otázku o Podněstří. Už jste o tom hovořil, ale mně jde o eh, dlou, dlouhodobé eh, dlouhodobé nelegální obchodování, ano. Eh, stále ale ještě nehledě na zostření opatření, dochází k nelegálnímu obchodování nebo ne? Děkuji vám. Pan Kačin. Hvala, gospod predsednik, grácie, senor prezident. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem Rumun a nemluvím ani rumunsky, nemluvím ani moldavsky. Ale dobře si vzpomínám na minulé volební období, když tady byla vaše delegace. Jeden z rumunských kolegů řekl, že hovoří vaším jazykem velmi špatně a začal mluvit třetím jazykem. Nyní tady všichni Rumuni mluví sami rumunsky myslím, že to je velký pokrok. Myslím, že se vztahy mezi Moldavskem a Rumunskem zlepšily. Pane Filate, já bych vám rád vyslovil své uznání za to, že jste sem přijel v dubnu a květnu a z první ruky nás informoval o tom, co se u vás děje. To tehdy bylo velmi odvážné. umožnilo to, že vznikl vlastně svazek těch bývalých komunistických států a bez, vašich, bez vaší pomoci bychom v parlamentu nemohli reagovat tak, jak jsme reagovali. Pane premiére, já bych vám rád gratuloval k vašemu vítězství ve volbách. Je to velmi těžká úloha, které jste se chopil. Je velmi snadné zvítězit, ale mnohem obtížnější je potom vládnout. A z toho důvodu si myslím, že my tady všichni musíme vyvinout snahu, aby v Moldavsku byla situace stabilnější. Občané v Moldavsku jsou zvyklí na to, že instituce podléhají prezidentovi. Pane premiéry, proto bych na vás chtěl apelovat, abyste reagoval velmi flexibilně a co nejdříve eh, dospěli k volbě prezidenta. Ať z jedné, anebo z druhé politické strany. To poukáže na to, že vládnete moudře, ukážete všem občanům v Moldavsku, že cesta ke stabilitě Moldavska je na dobré cestě. Mám několik otázek k hospodářské situaci ve vaší zemi. Největším problémem je podle mě to, že občané vaší země očekávají hospodářský zázrak teď hned. Hmm. Myslím si, že v době hospodářské a finanční krize nelze očekávat hospodářský zázrak, ale je to samozřejmě legitimní. Myslím si, že váš úspěch a vaše přežití tak ve velké míře souvisí, závisí na naší solidaritě. Proto bych rád využil tento čas proto, abych apeloval na komisi a na radu, aby našli nějakou možnost, jak vám finančně a hospodářsky pomohli. To tady v Evropském parlamentu s nejvyšším potěšením uděláme. Bez vaší pomoci nebude existovat naděje ani pro nás, ani pro Moldavsko. Na závěr bych, pane premiére, rád řekl, že v tomto sále není ani jedna osoba, která by se nezastala teritoriální soudržnosti Moldavska týkající se Podněstří. Děkuji vám ještě jednou a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji, kolega Žizip. Grazie, senior prezidente. Pani premiéře, kiedy... Děkuji vám, pane předsedo. Pane premiére, když jsem s kolegy se účastnil pozorovatelské mise eh, při volbách v Kišněvu, to bylo v létě, v srpnu, a diskutoval jsem s vámi o tehdejší situaci. Nic neukazovalo na to, že příště se sejdeme tady a vy eh, budete předsedou nové vlády. A byl to jakýsi sen. Tehdy nebyla ještě žádná jistota o tom, že by věci dopadly tak, jak dnes jsou. Další kolo, další krok je samozřejmě eh, provést prezidentské volby. Byl bych rád, abyste nám eh, ukázal, jak vy se díváte na prezidentské volby. Vím, že mm, v Moldavsku je mm, problém dramatického rozdělení země na hlavní část země a Podněstří. je třeba, aby, byly překon, aby byla překonána tato rozdělení. A proto se vás chci zeptat, jaká je nálada před eh, volbami. Nejde jen o to, kdo je u vlády, ale jaká je nálada ve společnosti, co si myslí voliči. Ještě se chci zmínit o reakci mladých eh, vystěhovalců, ti, kteří nedávno se eh, vystěhovali, kdo vzhlížejí tedy do, eh, k Evropské unii, kteří už do ní přijeli. Protože tady jsou země, které byly v EU zatím jen pět let a, a chce to hodně nadšení a odhodlání, aby Mm, toto nadšení by převedeno do no, reality. Mnoho mladých lidí emigrovalo, ale jen málo z nich hlasovalo. Snad proto, že, mm, eh, že mm, protože eh, nedoufalo, že by zpátky doma mohli najít práci ale je třeba, aby Moldavsko mělo podporu mladých lidí. Ještě se chci zeptat na následující. My máme východní partnerství, které nám poskytuje eh, nástroje politiky sousedství, jakým způsobem může takto přispět i Moldavsku, protože toto východní partnerství má nástroje, které by se daly využít. Jak hledíte na tento nástroj eh, v souvislosti s možnými praktickými způsoby využití hm, pomoci EU? Ehm. Jak eh, chcete vést eh, vztahy eh, s Ruskou federací. A jak chcete vést vztahy eh, se zeměmi na východ od vašich hranic a budovat demokracii ve vaší oblasti. Děkuji vám. Nikolaj. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vă țin un discurs, domnule primi. Děkuji, pane předsedo. Nemám eh, v úmyslu tady pronášet nějaký proslov, pane premiére. Jenom bych vám ráda položila několik otázek ve vší úctě, kterou k vám chovám. A při vědomí toho, že váš mandát bude velmi obtížný, jste premiér demokraticky zvolený, eh, který nese na svých bedrech obrovskou odpovědnost a já vám přeji hodně štěstí. Jak je váš pohled na Podněstří? Jaké je politické řešení, které předpokládáte pro Podněstří? Také by mě zajímalo, co čekáte od nás? Jakou konkrétní podporu od Evropské unie eh, si žádáte a do jaké míry by tato podpora měla být poskytnuta rychle, protože hospodářský vývoj v Moldavsku není zcela jasný. A jaké jsou ty naléhavé eh, projekty, u nichž potřebujete naše podporu? Tedy jaký typ podpory potřebujete? Vzhledem k tomu, že vaše země prochází nyní obtížným obdobím, eh, z hlediska ústavního ty opakované volby eh, neumožňují řešit problémy, které přitom je třeba vyřešit rychle. Děkuji. Slovo má kolegyně Ungoreanu, která uzavře toto kolo debaty. Omlouvám, pane předsedo. Eh, musel jsem hlasovat v jiném výboru a nemohl jsem přijít dřív, protože se hlasovalo elektronicky. Naštěstí bylo velice úspěšné to hlasování. Eh, angličtina není můj rodný jazyk a budu mluvit jazykem, který se používá více jazyk, v zemích, to je rumunština. Pane premiére, eh, využijte této příležitosti nejprve, abych vám blahopřál k tomu, že jste dokázal eh, zrušit vízový styk pro rumunské občany, protože to bylo absurdní nebo absurdní situace. Dále se vás chci zeptat, zda máte nějaký návrh řešení pro situaci, v jaké je stát, moldavský stát. A dále, zajímalo by mne, zda se pokusíte nějak právně upravit události z dubna 2009 a případy státního násilí, která byly konstatovány celou řadou pozorovatelů. Dále, vzhledem k tomu, že tu máme i zástupce komise, rád bych poznamenal, že přítomnost Evropy v Moldavsku je pochybné kvality. A rád bych trval na tom, že potřebujeme stálou podporu, jak finanční, tak eh, politickou a právní. Eh, potřebujeme napřímo eh, poskytovat odbornou pomoc, nikoli prostřednictvím nějakých prostředníků. Děkuji. Dobrá, tímto můžeme tedy uzavřít kolo dotazů a předávám slovo panu předsedovi vlády. Pokud je o východní partnerství, Vláda Moldavské republiky neměla právo se vyslovit během předchozích schůzek. Aktuální vláda zastává jasné stanovisko. Přejeme si realizaci všech projektů vyplývajících z východního partnerství. Tyto projekty jsou v zájmu Moldavské republiky pokud je obchodování se zbraněmi v Podněstří. Jak víte, nemáme žádnou právní kontrolu nad tímto regionem a k tomu se tedy nemůžeme vyslovit. Pokud jde o naši vizi pro řešení situace v Podněstří, jaká je tedy naše představa to eh, řešení bude eh, zakotveno eh, v rámci mm, ústavních rozhodnutí, bude třeba projít určitými etapami demokratizací, dekriminalizací tohoto regionu, takého jeho demilitarizací. Evropská unie by mohla posílit svoji roli a na pomoci úpravě situace. Vláda se pokusí zajistit účast celé společnosti na tomto procesu. Přejeme si komunikovat s intelektuály, se všemi, kteří mohou vyjádřit svůj názor, tak abychom dosáhli integraci lidí, nikoli pouze území. Pokud je o to, co Moldavsko očekává od Evropské unie, eh, otevřenost, moldavská vláda, počítá s konkrétními kroky, eh, nezůstaneme pouze v rovině slov. Samozřejmě proběhne hodnocení plnění eh, závazku na moldavské straně. Doufáme, že eh, Evropská unie vyšle k moldavským občanům pozitivní signál, pokud je o jejich perspektivu do budoucna. A pokud je o ty naléhavě potřebné projekty, eh, potřebujeme pomoc s pokrytím rozpočtového schodku a rovněž potřebujeme investice do infrastruktury, přeshraniční investice. Pokud jde o komunikaci v tom či onom jazyce, dobře víme, že byly zbořeny mosty tak, aby se zabránilo spojení mezi Moldavskem a Evropskou unii. Od té doby eh, se provedly investice do eh, znovu výstavby mostu, ovšem nebylo to dokončeno, takže eh, dnes musí Moldavany urazit stovky kilometrů, než se dostají do Rumunska. Také potřebujeme pomoc se zajišťováním kvalitní pitné vody. To je věc, o které jsme ještě mnoho nediskutovali, ale je to záležitost velmi důležitá, protože Jde konec konců o otázku veřejného zdraví. Padla zde také otázka na úřední jazyk. Vážený pane, eh, Ústava Moldavské republiky zakotvuje eh, název jazyka, kterým se Moldavsku hovoří. Ale byla to vlastně byla to otázka konjunkturálního vývoje či rozhodnutí. Nazývejme věci správným jménem. Američané hovoří anglicky a obyvatel Moldavska hovoří rumunsky. A myslím si, že to bude i jasně právně zakotveno. Pokud je o dubnové události, jak jsem již řekl, eh, musíme dostat svým závazkům, jak eh, vůči jak pokud je o vnější vztahy, tak pokud je o vnitro. Eh, potřebujeme jasné objasnění událostí, ke kterým došlo v Dubnu, je třeba také z toho vyvodit sankce. Tolik tedy má odpovědi na vaše otázky. Děkuji za pozornost. Grazie, signor primo ministro. Děkuji vám, pane premiére. Vaše odpovědi byly zcela vyčerpávající a úplné. Jak už jsem uvedla na začátku této schůze, je vedena společně s parlamentním výborem pro spolupráci mezi EU a Moldavskem a jako já jsem vás tedy uvedl jsem na schůzi, tak spolupředsedkyně paní Monika Makovej tuto schůzi uzavře a proto ji teď předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Ráda bych předala kolegům v Evropském parlamentu, eh, ráda bych jim sdělila tedy to, že jsem si zaznamenala všechny dotazy, které zde padly a probereme je na zasedání eh, Společného parlamentního výboru EU eh, e Moldavsko. Pane premiére, pane ministře zahraničí, doufáme v otevřený stálý dialog s vámi, tak abychom se mohli eh, dosvědět, eh, co podnikáte a mohli bychom vás také podporovat. Eh, Těšíme se na tu spolupráci a přejeme vám hodně úspěchu. Dacă permiteți și eu țin neapărat să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Dovolíte-li, já bych vám rád poděkoval za tuto příležitost oslovit vás a rád bych znovu zopakoval a potvrdil, jak se rozhodlo Moldavsko. Moldavsko z geografického hlediska je evropskou zemí a bude se integrovat také v oblasti evropských hodnot. Děkuji a je vám hodně úspěchu. Děkuji všem přítomným. Schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin a to představením nominací na Sacharovovu cenu. Za, eh, zakončuji tuto schůzi.